Colleagues, may I ask you to take seat? Vážení kolegové, prosím, posaďte se. Prosím novináře, aby po prvních dvou minutách opustili sál. Nyní jim povolíme si vyfotit pana dezignovaného komisaře, ale prosím dvě minuty na to máte a poté opustíte sál. Nejprve několik oznámení. Než přivítám našeho hosta, chtěl bych požádat přítomné, aby neokupovali sedadla, která jsou zjevně označena jménem někoho jiného. Dnešní slyšení můžete sledovat také z náslechové místnosti Jan 4Q1 a také na webových stránkách přes web streaming. A stejně jako stejně bych chtěl dodat, že při minulých slyšeních do, eh, do, docházelo občas k tomu, že se ozývaly potlesky eh, během slyšení. A já bych chtěl připomenout, že pouze poslanci smějí tleskat, budou-li si to přát. A Budu předsedat tomuto slyšení společně s paní Olvskůk eh, eh, podle našeho jednacího řádu. Nejprve bych chtěl přivítat pana dezignovaného komisaře Valdise Dombrovskise na toto velice zajímavé a důležité slyšení před našimi dvěma výbory, tedy výbory Econ a Empl. Jak víte, cílem tohoto slyšení je dát parlamentu možnost vykonat své právo dané smlouvo, hlasovat o, hlasovat o jakémkoliv novém kolegiu komise a designovaný komisař bude hodnocen na základě svých obecných kompetencí, eh, evropský, závazkům evropským hodnotám a osobní nezávislosti. A hodnoceno bude také, eh, hodnocena bude znalost konkrétního portfolia, eh, komunikační schopnosti a politické priority a schopnost přispět k nové agendě Evropské komise. Chtěl bych také připomenout, že před slyšením pan designovaný komisař Dombrovskis odpověděl písemně na připravený dotazník a písemné odpovědi byly zpřístupněny poslancům ve všech jazycích. A podle platné procedury kandidát odevzdal prohlášení o zájmech a e, právní výbor e, oznámil, že nemá žádné připomínky e, k tomuto prohlášení o zájmech. Struktura e, naší debaty bude stejná jako obvykle. Nejprve pronese úvodní řeč pan dezignovaný komisař. Tato řeč bude trvat nejdéle 15 minut. Poté bude mít 5 minut na e, závěrečné prohlášení na konci slyšení a mezi tím mu eh, poslanci položí 45 otázek v blocích po třech minutách. Vždycky jedna minuta na otázku a dvě minuty na odpověď. Chtěl bych také připomenout poslancům, že ten princip slotů po třech minutách bude striktně dodržován tak, aby všichni poslanci měli šanci položit otázku. Chtěl bych také upozornit na to, že máme k dispozici tlumočení do 23 jazyků, takže všichni řečníci mohou hovořit svou mateřštinou. A tak, jak jsem říkal už na předchozích slyšeních, eh, chtěl bych vás požádat, abyste nehovořili příliš rychle, tak abyste umožnili eh, dobré a kvalitní tlumočení. A konečně k obsahu. Eh, úkoly, které byly přiděleny panu komisaři Dombrovskisovi, jsou nesmírně relevantní. A sice řídit reformu eh, hospodářské a měnové unie, tak aby naše řízení bylo koherentnější, efektivnější a demokratičtější a tak, abychom eh, mohli čelit ekonomické krizi pomocí stability, růstu a sociální soudržnosti. Výbor Ekon se tvrdě zasazoval o to, aby Evropský parlament přispěl k agendě EMU eh, e a příští týden začneme s revizí balíčku ekonomického řízení. Společně s vámi a dalšími odpovědnými komisaři musíme identifikovat co nejlepší využití flexibility eh, v rámci stávajících právních předpisů, tak abychom našli rovnováhu mezi stabilitou a růstem a investicemi a strukturálními reformami. Eh, musíme se zabývat zabývat ekonomickou, koordinací ekonomické politiky a představit cestovní mapu pro odstraňování současných asymetrií mezi výlučnými komitet, kompetencemi EU v měnové politice a mezi koordinací e, těchto politik. A konečně musíme zjednodušit a posílit sociální dimenzi v, v rámci e, řízení. Evropský parlament e, volá po Evropském sociálním paktu. Nyní dám slovo eh, mé spolupředsedkyni paní Maritě Ulfskou. Děkuji vám a chtěla bych jen si několik slov jménem výboru eh, EMPL a učiním tak ve své mateřštině, ve švédštině. Vnitřní trh EU se svobodou pohybu je základním pilířem naší spolupráce. Má velký eh, potenciál přinést růst a pracovní místa, které Evropská unie tolik potřebuje. Ale aby trh eh, fungoval efektivně, musí Evropská unie eh, vytvořit závazné záruky na ochranu zaměstnanců společný trh nesmí být zneužíván k tomu, aby eh, se tlačilo na, na platy a aby, eh, byla ohrožena eh, prá, aby bylo ohroženo právo podepisovat kolektivní smlouvy. Evropská unie musí navázat dialog se všemi stranami pracovního trhu v těch zemích, kde je to potřeba. Při zvládání krizí musí být respektována autonomie těchto stran. My máme, takzva, my máme soud v případu Laval Viking a situace je taková, že e, není možné přijmout situaci, e, jaká panuje mezi e, zaměstnanci. Tady byly vytvořeny překážky pro vol, svobodu volného pohybu. to tedy není možné zastávajících právních předpisů akceptovat. Pan Juncker deklaroval Evropskému parlamentu, že směrnice o zasílání pracovníků ehm, má být zrevidována a ehm, implementována tak, aby, e, cituji, aby tato směrnice zajistila, že sociální dumping nebude mít v Evropské unii žádné místo, že za stejnou práci má být stejný plat na stejné stejném místě. Jakož e, to, jakožto e, komisaři odpovědný za e, toto téma, bude vaším úkolem zařídit, aby Evropská komise splnila slib, který nám dala. Musíme zajistit ochranu vyjednavacích práv, práva na volný pohyb a také práva na stávku. To musí být posíleno. Evropská unie nikdy nebude vítězem, jestliže členské státy eh, si zvolí jinou cestu a sice vzájemně si konkurovat nižšími platy a horšími pracovními podmínkami. Děkuji vám. A nyní dám slovo panu dezignovanému komisaři Dombrovskisovi, na jeho maximálně 15-minutový úvodní projev. Prosím, máte slovo. Vážený pane uh, předsedo, paní předsedkyně, uh, dámy a pánové, poslanci a poslankyně, vážení kolegové. Nejdříve bych vám rád poděkoval eh, za uh, možnost oslovit vás, co by eh, volené zástupce Evropského lidu. Já jsem eh, sám byl zvolen dvakrát eh, poslancem Evropského parlamentu a není mi tedy třeba připomínat důležitou roli Evropského parlamentu při Mm, zajišťování dialogu každodenního s evropským lidem a při schvalování evropské legislativy. Budu-li potvrzen, budu spolupracovat úzce s Evropským parlamentem a, a tak naš, bude eh, posílena naše politická iniciativa i demokratická eh, legitimita. Byly mi eh, jako nejdůležitější úlohy svěřeny euro a sociální dialog. Měli bychom podporovat hospodářský růst v celé Evropské unii a vytvořit nová pracovní místa. Zajištění stability eura, koordinace hospodářské a sociální politiky, tak aby všichni obyvatelé Evropy mohli Eh, si eh, užívat tohoto hospodářského růstu. Vážení poslanci, já jsem se eh, mm, narodil za eh, železnou oponou. 50 let eh, jsme nemohli být součástí Evropy. 50 let eh, u nás byl zákaz demokratických práv a svobod. Před 25 lety padla železná opona a tím byla vydlážena cesta k mírovému a demokratickému vývoji, který transformoval náš kontinent. Vyhlídka na to, že země jako Lotyšsko vstoupí do EU, rozhodně pod podpořila eh, naši demokratickou a hospodářskou transformaci. Proto eh, pevně věřím v evropskou myšlenku, v základní evropské hodnoty demokracie, sociálně tržní ekonomiky a rovných příležitostí pro všechny. Jedině společně budeme schopni čelit eh, výzvám rychle se měnícího světa, globalizace, stárnutí a změn Mm, klimatu. Já jsem eh, měl eh, tu čest, že jsem byl litevským, lotyšským premiérem ve třech po sobě jdoucích vládách od března 2009 do ledna tohoto eh, roku. Ujel jsem se úřadu, když má země by procházela nejhlubší hospodářskou krizí v EU. Prioritou bylo obnovit hospodářský růst a tvorbu pracovních míst co nejrychleji a co nejpřesvědčivěji. Díky strukturálním reformám a návratu, návratu ke zdravému veřejnému hospodaření se Lotyšsko eh, dostalo z hluboké hospodářské a sociální krize a stalo se jednou z nejrychlejších, nejrychle eh, rostoucích ekonomik v Evropě. Eh, další faktory také přispěly k tomuto rychlému obratu. Patřil k nim i hospodářský podnět a na zrychlené čerpání evropských fondů. Vytvořili jsme dodatečnou sociální záchytnou síť, abychom mohli řešit sociální dopady krize. Lotyšsko také úspěšně zvládlo mástická kritéria a vstoupilo do eurozóny tento rok. Tyto procesy by bývaly nebyly úspěšné bez funkčního dialogu se sociálními partnery a dalšími zainteresovanými stranami v citlivých a, a otázkách hospodářských a sociální politických. Při přípravě na přijetí eura v, za léta v krize v eurozóně jsme ukázali, jak věříme budoucnosti evropského projektu a v euru v době, kdy jej řada lidí spochybňovala. Já jsem eh, předtím byl poslancem Evropského parlamentu, eh, eh, poslancem v Lotyšsku, ministrem financí v Lotyšsku a hlavním ekonomem v Lotyšské bance. Myslím si, že tato dlouhodobá hm, zkušenost mi dává nezbytné znalosti k toho, jak funguje Evropská unie a také ehm, tak, abych mohl přispět sociální, hospodářské a měnové politice, ehm, tak, abychom mohli vyřešit Eh, problémy, kterým eh, čelí hospodářská měnová unie, abychom mohli eh, řešit otázky hospodářské a fiskální politiky společně s sociální politikou a politikou prvního trhu. Pokud budu schválen Evropským parlamentem, budu se snažit přispívat k politice jednoté měny tak, abychom plnili cíle v souladu s zásadami sociální spravedlnosti a inkluze. Vážení poslanci, Evropa Evropě se podařilo se dostat z nejhorší eh, krize v její historii a, za a, pod, eh, a zachovat si jednotnou měnu. Ovšem eh, mm, obnova hospodářské oživení je křehké a nerovné. Průměrná, průměs, průměrná Rychlost růstu je asi 1,5% v nadcházejících deseti letech a to je o procento méně než eh, před eh, krizí. Nezaměstnanost stále činí eh, více než 11%, nezaměstnanost mládeže je přes 20% a téměř 16% Evropanů mezi 15 a 29 lety nemá zaměstnání ani nechodí do školy nebo do odborného výcviku. Evropa si nemůže dovolit přijít o generaci. Všichni víme, že tato krize nebyla žádným obyčejným hospodářským poklesem. Jejími kořeny, eh, kořeny eh, byly dlouhodobé eh, slabé stránky v, v slabosti našich hospodářských struktur. Abychom se vrátili k růstu, musíme řešit právě tyto slabé stránky. Čelíme riziku, že se stárnoucím obyvatelstvem, vysokou zadlužeností, velice nízkou v inflací Evropa možná vstoupí do období pomalého růstu nebo dokonce stagnace. Musíme se tomuto riziku postavit čelem a abychom vrátili Evropu na cestu trvale udržitelného růstu. Proto potřebujeme koordinované kroky jak na straně poptávky, tak na straně nabídky, na národní, tak i na evropské úrovni. Investice, růst a pracovní eh, místa. Tato eh, trojí priorita nadcházející komise musí být rychle promítnuta do konkrétních kroků. Eh, výchozím Dalším eh, bodem bude investiční balíček v hodnotě 300 miliard dodatečných veřejných a soukromých investic eh, v nadcházejících třech eh, letech, jako místo, který povede místo předseda pro pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost. A potřebujeme vysoce kvalitní investice, které by přispěly k udržitelnému růstu v Evropě. A to se také týká stávajících evropských fondů. Evropské strukturální fondy musí být investovány moudře a iniciativy jako záruka mládeži, podpořené eh, mm, z eh, evropských fondů, musí být implementovány eh, svižně a efektivně. Krize odhalila důležité eh, slabé, slabé stránky eh, původního eh, návrhu Evropského institucionálního rámce. V posledních několika letech byly přijaty zásadní kroky k řešení těchto slabých stránek. Byl, vytvořen, byl, byl posílen rámec hospodářského vládnutí, byl vytvořen rámec pro krizové řízení, byly vytvořeny finanční dohledové orgány a také systém ex ante koordinace národní tvorby e, v rozpočtu v rámci evropského e, semestru. Vytvořili jsme kolem sebe e, mohutné no, valy a bankovní unie je na cestě. Je to zásadní podmínka pro to, abychom zase začali zdravě růst když bude eh, důsledně posuzovat eh, v aktiva v bankách a pozorovíme i zátěžovým zkouškám, tak eh, potom banky začnou zase půjčovat do reálné ekonomiky. V současné době Evropská hospodářská unie je mnohem robustnější a tak, aby mohla být do budoucna soudržnější, konkurenceschopnější a sociálně inkluzivnější. Nyní musíme Eh, začít eh, komplexně koordinovat eh, politiku v rámci evropského semestru. Musíme toho využít co nejvíce, abychom pokročili ve strukturálních reformách a přitom musíme přihlížet k sociálním reformám a reformám zaměstnanosti. Například musíme plně využívat sociálních indikátorů a hodnotící tabulky zaměstnanosti. Měli bychom také aplikovat Eh, pravidla eh, pro flexibilitu, která existují ve cávajícím eh, v paktu o růstu a stability. Musíme zajistit transparentní a jednotný způsob zacházení se všemi členskými státy. Ekonomický dialog musí být aktivně používán k řešení problematiky hospodářského vládnutí. V eurozóně eh, byla přijata zásadní opatření, eh, například eh, pokud jde o pak stability a růstu šesti balíček a dvou balíček. Mm, pokud budu schválen, budu spolupracovat spolu s komisaři navrženými Moskovičem a Tysen, abychom stáli, ještě zracionalizovali a uspořádali tyto nástroje. Musíme zachovat stabilitu tak, že budeme zohledňovat eh, plně eh, v dopady naší politiky na zaměstnanost a sociální záležitosti. Zároveň musíme zlepšovat eh, implementaci těch doporučení pro jednotlivé země. Naše politika by měla pomoci Evropanům užívat hospodářského růstu, prohlubovat produktivitu a dosáhnout vysoké úrovně hospodářského a sociálního blahobytu. Nakonec vždycky eh, jde o to, aby naše politiky přinášely hmatatelné výsledky, které budou zlepšovat eh, životy našich občanů. Vážené poslankyně a poslanci, Eh, celková vize a možnosti pro budoucí rozvoj hospodářské a měnové unie eh, v eh, krátké, středně a dlouhodobé perspektivě jsou stanoveny v příslušných dokumentech. Jak zdůraznil pan navrhovaný předseda komise společně s těmi s, s tou zprávou čtyř eh, předsedů a eh, sdělením komise eh, k sociálnímu rozměru EMU. Toto bude základ pro naši další práci. Členská Evropská unie by měla zůstat tak otevřená, to znamená pro všech 28 členských států. Eurozóna by měla zůstat otevřená novým členům v Lotyšsko, pardon, Litva zač, eh, se stane 19. členem eurozóny za tři měsíce. Eh, jak se Evropská unie eh, vyvíjí, musí se vyvíjet na základě komunitární metody. Musíme pečlivě posuzovat jednotlivé varianty, které máme k dispozici a zohledňovat přitom stávající smlouvy a vyhlídky na možné změny smluv. Dámy a pánové, pokud budu eh, potvrzen jako místo předseda, tak můj mandát bude obsahovat eh, práci na vyvážení budoucí eh, podmíněné podpory na stabilitu pro země eurozóny, které se očitly v, ocitly v nestázích. Já plně podporuji závazek předsedy Junckera, že v budoucnosti jakákoliv podpora a reformní programy nebudou, nebudou posuzovány jen z hlediska fiskální trvalé udržitelnosti bezpečnosti, ale také z hlediska sociálních dopadů. Já houpám, doufám, že žádný z našich členských států už nebude muset tento nástroj použít. Ehm, byl eh, vytvořen eh, formát eh, trojky pod tlakem finanční a hospodářské katastrofy, ale ten by měl být časem nahrazen demokratičtějším, uh, legitimnější strukturou. Dámy a pánové, pokud budu eh, schválen, budu se zasazovat jak za euro, tak za sociální dialog. Eh, obě eh, dvě ty stránky mince eura by se měly rozvíjet stejně finanční i ta sociální. Sociální dialog byl základem pro formování evropského hospodářského a ekonomického a sociálního modelu. Eh, musíme si skutečně eh, vyměňovat eh, názory se sociálními partnery a to věcně. Sociální dialog je naprosto nezbytný, pokud máme mm, umožnit reformy tak, aby byly trvale funkční. Já budu už se spolupracovat s komisařem pro zaměstnanost a sociální záležitosti na posílení sociálního dialogu na úrovni EU a na zajištění silnějšího angažma sociálních partnerů na národní úrovni. Úlohou eh, místo předsedy pro euro a sociální dialog je eh, vyjádření, ve vyjádření pana předsedy eh, dát hospodářským a sociálním záležitostem stejnou příležitost. Toho nemůžeme mm, docílit bez aktivního angažma Evropského parlamentu. Já doufám, že budu moci spolehnout na vaši podporu při prohlubování hospodářské a sociální politiky v Evropské unii a děkuji vám za pozornost. Thank you. Mr. Dombrovskis. Děkuji vám, pane Dombrovskis. A začneme s prvním kolem řečníků. Burkhard Balt, koordinátor EPP v Ekonu. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Eh, pane Dombrovský, si eh, jsem rád, že vás tu opět v našem výboru máme. Vy jste v Lotyšsku svou dosáhl svou reformní politikou značných úspěchů a, a umožnil jste své zemi vstup do měnové unie. Já vnímám tento pozitivní vývoj eh, jakožto eh, zpravodaj pro vstup Lotyšska do eurozóny. Vy jste za několik let dokázal dostat Lotyšsko z hospodářské krize až do eh, hospodářské stability s deficitem pod 3% a s mnohem lepšími podmínkami na pracovním trhu. A doufáme, že budete v těchto snahách pokračovat i na evropské úrovni. Takže já se ptám, jak si představujete úspěšnou reformní politiku na evropské úrovni? Jak byste posílil rámec naší společné měnové politiky eh, tak, abychom přinesli více konkurenceschopnosti a eh, jak si představujete také úlohu Evropské centrální banky? Děkuji. Uh, uh, uh, Vážený pane poslanče Balce, děkuji za tuto otázku. Co se týče dalšího hospodářského rozvoje Evropské unie a Evropské měnové unie, tak já jsem toho názoru, že se postupně přesouváme z té fáze fiskálního přizpůsobení kterému plus minus došlo, i když ne všude ve stejné míře, do fáze, kdy musíme zajistit udržitelný hospodářský rozvoj. A zatím cílem se musíme zabývat určitým počtem faktorů a třemi hlavními směry. Nejprve jde o strukturální reformy, abychom posílili konkurenceschopnost jak Evropské unie, tak jednotlivých členských států, abychom posílili vnitřní trh Evropské unie, především v oblastech, jako jsou služby, energetika, digitální jednotný trh, a musíme investovat do inovací, do znalosti, protože výzkum a inovace je právě jednou z těch oblastí, kde další rozvinuté ekonomiky jsou napřed. Musíme snížit hospodář, eh, administrativní zátěž, především pro malé a střední podniky a v tom se Evropská komise hodně angažuje prostřednictvím konkrétních programů. Potřebujeme investice a já už jsem se zmínil, že jednou z klíčů klíčových priorit nové komise je právě ta ambiciozní částka 300 miliard eur do následujících tří let věnovaných na investice. Potřebujeme také posílit důvěru našich spoluobčanů a také posílit poptávku, protože všechno je to propojené. Finanční stabilita, investice, poptávka a my se musíme zabývat všemi to aspekty s cílem zvýšit ekonomický růst. Předseda, děkuji. Další je Lisa Ferrera, koordinátorka SND. Budu hovořit anglicky. Pane Dombrovsky, Víte, že eurozóna a jižní členové především jsou tváří v tvář obrovské krizi, ze které se nemohou vymanit sami v kontextu stávající vysoké nezaměstnanosti, deflace a inflace. Je to výsledek několika let slepé eh, politiky a vy jste tuto politiku aplikoval ve své vlastní zemi jako premiér, i když v odlišném kontextu, eh, než je ten současný. Jak nás může můžete přesvědčit, že jste se změnil a že jste dnes skutečně eh, tím, kdo bude opravdově a e, do důsledku plnit e, to zadání, o kterém hovořil předseda Juncker. Jaké závazky na sebe chcete vzít do budoucna, které by nás přesvědčily, že se nevrátíte k tomu e, postoji maximálně úsporných, tvrdě úsporných opatření a jak budete spolupracovat s kolegou Moskoviči? Děkuji za tuto otázku, paní poslankyně Ferrero. Vlastně jsou to otázky tři, takže budu velice stručný eh, a pokusím se vyjádřit ke všem třem aspektům. Jak už jsem zdůraznil, jsou tady určité obecné směry práce Evropské komise a také závazky a já jsem se snažil ve svém úvodním slovu toto zdůraznit a plně E, souhlasím a plně sdílím přístup e, pana e, předsedy, že potřebujeme zdůraznit a posílit sociální rozměr Evropské měnové unie, musíme sladit sociální a ekonomické politiky a zabývat se i sociálními důsledky, nejenom ekonomickými. Já jsem připraven se na tomto podílet a vnímám to jako svůj úkol. A chci Eh, spolupracovat nesmírně těsně, jak s panem eh, komisařem eh, Moskoviči, tak s paní komisařkou Tyson, abychom ekonomické a sociální otázky opravdu dokázali koordinovat velice těsně. A teď k způsobu práce. Jak víte, eh, zvolený pan předseda Juncker má eh, takovou myšlenku, aby místo předsedové byli velkými koordinátory. My nicméně tu celou práci vnímáme jako záležitost kolegiální, tady nevzniká nějaká hierarchická struktura, hovořili jsme o tom také s dalšími eh, navrženými komisaři, s komisařem Moskovičem a myslím, že jsme opravdu plně schopni eh, najít eh, způsob spolupráce, eh, nebudeme prostě vstupovat do práce jednotlivých komisařů. Komisaři budou dělat svou práci a místo předsedové budou slaďovat a koordinovat ty ekonomické a sociální aspekty. Předseda, děkuji vám. Koordinátor Eh, za ECR Kay Swinburne. Děkuji. Eh, vítejte mezi námi, eh, pane Dombrovský. Váš životopis eh, ukazuje, že jste velice vysoce kvalifikován pro tento post a jako místo předseda Komise pro euro a sociální dialog budete mít velice široce koncipovaný eh, mandát a taková bude i moje otázka. Vzhledem k tomu, že budete zastupovat Evropskou unii na různých mezinárodních fórech, IMF a dalších, co budete sdělovat svým mezinárodním partnerům, eh, co se týče priorit Evropské unie eh, v krátkodobém a střednědobém horizontu. Děkuji za eh, tuto otázku. Co se týče práce Evropské unie v mezinárodních fórech, eh, co se týče tedy práce v IMF nebo mezinárodní stability, tak je tady určitý počet témat, která jsou pro Unii prioritní Jedná se o globální hospodářské eh, vládnutí eh, a můžu vám udat eh, některé priority. Je to například boj proti daňovým rájům či daňovým únikům, což jsou věci, které chceme i nadále maximálně zdůrazňovat vůči našim mezinárodním partnerům. Hodně se také diskutuje o způsobu řízení IMF a já se domnívám, že i ze strany Evropské unie my prostě potřebujeme potřebujeme mnohem silněji koordinovat stanoviska jednotlivých členských států, která jsou, které jsou zastoupeny v IMF, protože tam nakonec opravdu sedí v těch rozhodovacích vedoucích orgánech IMF členské státy Unie. A co se týče eh, FSB, eh, tak tady si myslím, že jedním z důležitých úkolů je zajistit určité zjednodušení eh, té legislativy na úrovni členských států. Vidíme totiž to, že různé země, různé regiony eh, přijímají určité kroky, přijímají určité legislativní nástroje, které v sobě obnášejí již takový ten přeshrani, nadhraniční prvek, přes, jedná se o extrateritoriální teritoriální e, implementaci nástrojů a tam to se to pak někdy překrývá. A my musíme zajistit, aby tady byly jasné principy, e, které by k těm státům e, byly vyslány, aby jednotlivé země, aby jednotlivé regiony vlastně nepodnikaly tyto legislativní kroky způsobem, který by byl v rozporu s těmi dalšími. A teď je na řadě Sylvie Gular za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Vážený eh, pane Dombrovič, e, vy jste zmínil boj proti chudobě výslovně, to je dobře, moc často jsme to v posledních e, letech neslyšeli. A teď ty lidé, e, kteří jsou opravdu bez prostředků, jak budete pracovat konkrétně s panem Moskovičem? Já jsem tomu totiž neporozuměla. Vy budete muset přijímat společná rozhodnutí a přitom jste z dvou oblastí naprosto odlišných. Možná, že nám řeknete, jako on, že budete pracovat v týmu, my máme rádi týmy, máme rádi lidé, lidi, kteří pracují v týmech, ale jak budete přijímat ta rozhodnutí vůči, dejme tomu, státům, která nebudou um, respektovat pravidla, jakou budou mít, jaký budou mít nárok na investice. A teď s uh, eurozónou. Já stále ještě nevím, kdo bude zastupovat eurozónu na mezinárodních fórech. Pan Juncker hovoří o jakémsi pragmatickém aranžmá. Můžete nám k tomu říct něco více? Uh, uh, Vážená paní Gulár, děkuji vám za tuto otázku. Zase jsem tu postřehl několik otázek a pokud jde o uh, mou spolupráci s designovaným komisařem Moskovičím, tak já sám už jsem prohlásil, i pan Moskoviči na svém slyšení několikrát prohlásil, že jsme ochotní a schopni úzce a kvalitně spolupracovat. A je poměrně e, jasné, že komise se skládá z komisařů, místopředsedů a předsedy z různých politických uskupení. A přesto komise musí pracovat jako tým. Takže musíme odložit naše e, neschody a pracovat pro náš společný cíl. A právě tak to budeme s panem Moskovičím dělat a oba jsme se na tom shodli. Pokud jde o vnější zastupování Evropské unie, tak jak jste správně řekla, eh, zvolený předseda Juncker eh, má za úkol vymyslet pragmatický automatický systém eh, tohoto, tohoto vnějšího zastupování. A komisaři, eh, kteří mají příslušné téma na starosti, samozřejmě musí plnit svou práci, včetně úkolu zastupování Evropské unie na venek. O tomto zastupování navenek už jsme diskutovali s komisařem Moskovičem a shodli jsme se na obecných zásadách. A naše kabinety e, nyní pracují na tom pragmatickém aranžmá a to má být předloženo v prvních týdnech našeho nového mandátu, tak jak to po nás chce pan předseda Juncker. Děkuji vám. A nyní za e, frakci GUE Miguel Viegas. Já mám jednoduchou otázku. Když se podíváme na historii eurozóny v posledních 14-15 letech, vidíme, že z 28 členských států Evropské unie eh, jich 23 eh, přeruš, porušuje pravidla o deficitu a dluhu. Scoreboard tedy vytyčuje e, makroekonomické nerovnováhy a zjišťuje, že v podstatě ani jedna země není schopna e, plnit požadavky. Makroekonomické závazky členských států jsou takové, že země mimo eurozónu mají vyšší růst a nižší míru zadluženosti než země, které jsou v eurozóně. Můžeme eh, také se podívat na eh, národní srovnání a zjistíte, že eh, v jiných částech světa je růst třikrát vyšší než v Evropské unii a to bez těch omezení deficitu. Takže jednoduchá otázka. Co si myslíte o této situaci? To jsou pravidla, která odtrhávají země od evropské, od ekonomické reality a jakým způsobem se podívat na růst z jiného čerstvého hlediska. Eh, Děkuji, vážený pane Viegasi. Nejprve, pokud jde o země, které jsou nyní v řízení pro nadměrný deficit, tak eh, celá řada z nich eh, dosáhla velkého snížení od, toho, od té kulminace na 23% a jsou v mnohem lepším stavu než před třemi nebo čtyřmi lety ale správně se zmiňujete o tom, že v porovnání s dalšími rozvinutými ekonomikami eh, se zotavujeme z krize pomaleji. Eh, takže musíme se opravdu zamyslet nad našimi politikami a zjistit, proč to tak je, eh, jaké to má důvody. Já vám můžu uvést jeden příklad. Investice. Od roku 2008-2009 bylo investováno v, Evro- v USA i v, u, i v Evropské unii zhruba o 19 eh, méně prostředků. V roce 2013 oproti roku 2009 eh, investice v USA vzrostly o 34 a investice v Evropské unii vzrostly o 3 takže tady je zcela jasné, že jestliže se chceme navrátit k hospodářskému růstu, musíme zjednodušit investice a musíme stimulovat poptávku. Finanční stabilita eh, je nutnou podmínkou ekonomického růstu, ale není podmínkou postačující. Eh, je třeba dělat eh, ještě něco navíc a právě na to se hodlá soustředit naše budoucí komise. Pokud jde o vaši otázku na země mimo eurozónu. Víme, že eh, evropský semestr a makroekonomické nerovnosti a s tím spojená řízení, to všechno se vztahuje na všechny členské státy Evropské unie. A z obecného hlediska bychom měli eh, postupně překonávat eh, ty rozdíly v makroekonomickém řízení mezi eh, tedy eh, Evropskou unii a eh, ostatními zeměmi. Nyní za zelené Sven Giegold. Pane kolego Dombrovsky si, e, děkuji vám. E, já mám radost, že jste tolik hovořil o sociálních aspektech a sociálně tržní ekonomice. Mám konkrétní otázku. V minulých letech došlo k úpadku demokratických práv v Evropě e, v rámci trojky a také vlivem zvýšeného významu eh, hospodářských a ekonomických otázek eh, a vznikem institucí, jako je euroskupina. Eh, to jsou poměrně netransparentní skupiny, které se nezodpovídají nám, Evropskému parlamentu. Vy jste o tom problému hovořil, pokud jde o trojku, ale já bych od vás chtěl konkrétně vědět, jaká opatření chcete učinit, aby zajistil transparentnost ve všech těchto institucích a abyste eh, zajistil demokratickou odpovědnost těchto institucí? A další otázka. Jste připraven eh, vypracovat meziinstitucionální dohodu mezi Evropským parlamentem a různými eh, částmi tohoto ekonomického řízení, tak, abyste posílili naše demokratické právo? Děkuji, pane Gigolde. Nejdříve k demokratické legitimitě trojky. Já už jsem naznačil ten první krok, který je třeba přijmout. Až budeme předkládat eh, doporučení mm, ohledně politiky eh, zemím zařazeným do programu, nesmíme eh, provádět pouze posouzení fiskálních dopadů, ale také posouzení sociálních dopadů a dopadu na zaměstnanost, tak abychom eh, věděli nebo zjistili nejenom, jak to ovlivní eh, finanční situaci země, ale také eh, její sociální záležitosti a zaměstnanost. To je první krok. Potom samozřejmě musíme hm, zajistit větší odpovědnost. A o tom eh, se s radostí pobavím o Evrop- s Evropským parlamentem, tak abychom to mohli zřídit tak, aby to bylo odpovědnější. Eh, je zřejmé, že eh, předseda Juncker se k tomu zavázal a já s tím plně souhlasím, s tím závazkem. Pokud jde o to rozhodování v eurozóně, tak samozřejmě je obtížné, aby eh, komise eh, se vyjadřovala k vnitřnímu uspořádání jiných institucí. A v tomto případě eh, organizaci práce rady. Ale jako obecné pravidlo bych uvedl, že naším cílem by mělo být se snažit aby se Evropská unie rozvíjela jako celek 28. To znamená, euroskupina by eh, se měla eh, zabývat výlučně věcmi, které eh, souvisejí s eurem. Zatímco širší makroekonomické otázky, otázky vnitřního trhu, by měl řešit ECOFIN. už mi eh, došla, eh, od, eh, došel čas na meziinstitucionální dohodu a věřím, že se k ní ještě někdo vrátí. Děkuji a teď Patrik Kofrimi. Pane Dobrovsky, si, vy jste v písemných odpovědích často hovořil o potřebě posílit hospodářské vládnutí v eurozóně, o tom, že hospodářská měnová politika musí být soustavnější je třeba mm, zajistit celkovou e, konvergenci v EU. E, sestavujete celou řadu požadavků pro národní vlády, tak e, aby Evropská unie fungovala lépe. A to je samozřejmě asi velice dobré pro program pana Draghiho, který nám tady nasnil svůj program. Ale mohl byste nám říct, jak chcete vynucovat to politické zbližování, aniž byste podkopal národní demokracii a mm, předjímal otázky, které se mají určovat u národních voleb? A naopak, co by pro vás bylo nepřijatelné? Například plán na, roz, na rozdělení eurozóny nebo mm, a vzhledem k špatné výkonnosti eura dnes, Nekladete si někdy otázku, jestli taková mm, mm, alternativa by nebyla lepší z hlediska demokratické legitimity a také hospodářské výkonnosti celé uh, řady zemí v eurozóně? A, mm, mm, už jste položil dost otázek, děkuji. A vypršel vám čas. Tak pokud jde o vaši první otázku uh, toho zbližování politik, a, a hospodářského vládnutí v eurozóně tak. My to děláme v evropském semestru, právě jeho prostřednictvím, kdy eh, stanovujeme mantinely pro, eh, mm, eh, pro rozvoj v nadcházejících 12 až 18 měsících v tom každoročním v té každoroční zprávě o růstu a kdy komise se vyjadřuje k jednotlivým členským státům. Takhle to je v zásadě uspořádané. Je to samozřejmě velice složitá záležitost, do které je zahrnuta řada aspektů. Já mm, mm nezdílím mm, vaše mm, názory ohledně mm, prospěšnosti mm, roz, mm, tedy dezintegrace eurozóny. A, mm, myslím si, že euro je velký, jedním velkým úspěchem. Podívejme se na mm, lotyšské zkušenosti v letech 2008-2009 bez eura Mm, mm. jsme prošli krizí stejně tak jako jiné země, které měly euro, takže euro tady problém nebylo. A euro je jako měna těs, té se daří dobře. Eh, blíží se, eh, pokud jde o směrný kurz, spíš maximum než minimum. Je to stabilní eh, měna, asi čtvrtina globálních rezerv je držená v eurech, takže když hovoříme o e, finančních e, hospodářských problémech v některých e, členských zemích eurozóny, tak bychom se neměli vždycky snažit to hodit na euro. Děkuji a teď za nezapsané, eh, tedy nezařazené Bernard Mono. Dobrý den. 12 let poté, co vznikla společná měna, tak eh, vidíme, jak je to s eh, vývojem a se stavem eura. V historii žádná jednotná měna nepřežila, protože je to proti přírodě. Už čtyři roky tady vlastně euro máme v, tako, na takové jipce a podívejme se na Francii, druhá ekonomika v EU e Eh, je to nějakých, eh, je to čtvrtina eh, veškerého národního rozpočtu, která je ohrožena a z úspory francouzů klesají rok od roku a společně také klesá naše konkurenceschopnost. Ve vaší zemi jste snížili 20, o 20% platy ve veřejné sféře, o 10% penze. Já se zeptám velice jednoduše, jednoduše. Budeme potřebovat zase další eh, šok, abychom se eh, vyvarovali krizí z minulosti. Eh, jak se nám podaří vyhnout se bankrotu a přitom zajistit ochranu sociálních vymožeností a tváří v tvář lidem, kteří budou rozhořčeny a tváří v tvář vládám, které nebudou silné, jak bude vypadat sociální dialog. Děkuji. Uh, uh, no, jak už jsem řekl v úvodním slově, Evropská unie a eurozóna uh, nedávno prošly nejhlubší krizí ve své historii a jak Evropská unie, tak eurozóna se s touto krizí vypoda, vypořádali a vymanili se z ní silnější, než byli předtím celá řada těch chybějících článků či původních slabých míst v tom eh, systému eh, měnové eh, unie byla vlastně přitom řešena, napravena a vidíme, že i politiky, které byly implementovány, přinesly své ovoce, byla znovu nastolena hospodářská stabilita a hospodářský, finanční stabilita a hospodářský růst. V letošním roce je to výrazný posun a v příštím roce poprvé po krizi podle řady mezinárodních eh, odhadů eh, bude v řadě členských států registrovan pozitivní růst. Jistě jsou tady ještě obtížné věci, se kterými se budeme muset vypořádat uvnitř eurozóny a uvnitř Unie jako takové. Ale opravdu jsem přesvědčen, že jsme silnější a lépe vybaveni se vypořádat s těmito výzvami než předtím. Eh, a než kdybychom je řešili jednotlivě, odděleně, samostatně. Takže já skutečně z tohoto hlediska nemohu souhlasit eh, s tím, co eh, vy jste řekl a se směrem, který jste naznačil. Předseda, děkuji a teď začneme s druhým kolem. Nejprve je tady David Kaza z EPP. Děkuji, pane předsedo. Pane navržení komisaři. Rád bych eh, řekl, že vás vlastně znám eh, z vašich předchozích eh, funkcí. Jste lojální vůči eh, evropským hodnotám a jste člověk, se kterým se dobře spolupracuje. Zmínil jste se, že předseda, navržený předseda pan Juncker zkoumá možnost nahradit trojku jiným orgánem, který by byl také odpovědný vůči Evropskému parlamentu a že se pokusíte společně vytvořit eh, reformy, které by byly sociálně citlivější a zahájit eh, sociální dialog s partnery. Máte nějaké myšlenky a návrhy ohledně rozvoje studií o sociálních dopadech, tak, aby bylo možno lépe eh, probírat sociální důsledky strukturálních reform a jaké budou důsledky těch reform, které navrhnete v této oblasti. Děkuji. Uh, Děkuji vám, pane Kasa, za tyto vlastně dvě otázky. Takže k té první, ohledně toho, jak tedy vznikne, jaké vznikne to aranžma s trojkou eh, v rámci komunitární metody, komunitárním eh, rámci jako takovém. To je něco, na čem se komise plně shodla a je eh, ochotná a připravena tímto směrem pracovat. A eh, bude tady vlastně přebráno do eh, komunitární metody. Řada těch aranžmá, těch schémat, která vznikly, které vznikly eh, na rea- jako reakci na eh, krizi. A to bude vyžadovat změnu smlouvy, určitých článků smlouvy. Tehdy ovšem, když se ty jednotlivé nástroje budovaly a zaváděly, tak nebyl čas na to se zabývat změnami smlouvy. Bylo třeba rychle jednat, něco se řešilo mezi vládní správným způsobem. Nicméně je třeba, a je to také naše vůle a naše přesvědčení, že je, eh, je tuto věci nutno tyto nástroje eh, táhnout do smlouvy. A pak je tady také otázka toho hospodářského vládnutí. V posledních týdnech eh, jsem se sociálními partnery několikrát setkala, abychom si tak jako vyměnili názory, takové první kolo a určitě tady je prostor, abychom sociální partnery začlenili eh, úžej do eh, Evropského sociálního semestru na úrovních, na řadě úrovní. Je zapotřebí ovšem o tom ještě více hovořit. Především jde o to, aby byli začleněni ve chvíli, kdy se připravuje ten výroční e, přehled e, annual, e, o růstu, Annual Growth Survey, a když se vytváří ta hloubková studie a také když se vytvářejí ty doporučení pro jednotlivé země. Tam budou sociální partneři určitě aktivnější. A teď je Petr Zimon za frakci SD. Pane Dombrovsky, vy máte být eh, odpovědný za zachovávání sociální dialogu, ale eh, v eh, krizi ve všech zemích, které byly podřízené trojce, nebo dokonce ve vaší zemi, kde se hodně spořilo, došlo k masovému propouštění a k ničím sociálním dopadům proto je tady eh, následující eh, otázka, která je pro nás velice důležité. Zílíte názor, že eh, politika úspor a strukturní programy, které byly vedeny pod, tedy pod poradenstvím trojky, jsou ničivé pro dané země? Já vás žádám o jasnou odpověď, která nenechá žádnou pochybu ohledně ano nebo ne. A ve druhé otázce bych se zeptal, Eh, jak eh, toto eh, hodnocení má ovlivňovat ty těch odhadování sociálních dopadů na strukturních programů, o kterých jste hovořil ve svém písemném prohlášení? No, tady bych řekl, že se jedná o poměrně komplexní dotaz. Co se týče E, řešení důsledků finanční a hospodářské krize, tak není sporu o tom, že tato finanční a hospodářská krize také e, dala vzniknout e, hlubokým sociálním problémům a výrazně zvýšila nezaměstnanost. Myslím si, že tady je prostor pro diskuzi ohledně příčin a důsledků. My eh, samozřejmě víme, že úsporná politika, politika úsporných e, opatření, e, politika utahování opasků byla e, důsledkem krize. Nebylo tomu tak, že se zem, státům dařilo, že měli přístup na trhy, že měli investice a že se tak čista jasna rozhodli o, nějak, o vytvoření těch fiskálních přizpůsobení. Bylo to úplně jinak. Například u nás v Lotyšsku my jsme byli odříznuti od finančních trhů a museli jsme prostě na tu situaci reagovat velice rychle, v podstatě ze dne na den. A pak samozřejmě můžete vždy položit otázku, zdali všechna ta řešení, která byla třeba i v Lotyšsku během krize přijata, byla dobrá. A když se podíváme zpátky, tak je tomu opravdu tak, že můžeme identifikovat některé chyby eh, v těch krocích, které eh, jsme učinili a můžeme vlastně teď se snažit napravovat tyto věci, abychom se vyvarovali v těch eh, scénářích, které vytvoříme pro udržitelný rozvoj zdroj, a aby se to tam neobjevovalo. Děkuji. A na řadě je Robert Zíle z ECR. Mikro. Mikrofons. Hm. Hm. Ah, okay. Ten dono, kaj You can change seat, yes, change now. Přesedněte si prosím k jinému mikrofonu. Uh, neapstrīdam Valdam Brodskis, se ienesis uh, Latvijas sabiedrību. Vážený pane si, vy jste v lotyšské politice uh, se chopil reform opravdu vážně a to u u posledních voleb vaše koalice zvítězila, ale e, já mám otázku ohledně vašich ambicí v sociálním dialogu. E, často se používá e, sociální dumping v těch segmentech služeb, které nejsou otevřené a tento argument se neuvádí ale v případě, kdy eh, například Evropské uni- instituci není povolen eh, stejný plat v různých zemích. Eh, v příštích pěti letech hodláte nějakým způsobem měnit směrnici o službách a hodláte ji měnit tedy v oblasti služeb na, tak, abyste sjednotil trh a nebo eh, předvídáte další roztříštění tohoto trhu? Eh, já vám eh, děkuji, pane Zíle, za tuto otázku. Pokud jde o sociální dialog a sociální dumping, tak první, co bych chtěl říct, je, že když hovoříme o posilování e, sociálního dialogu, tak už jsem tu vyjmenoval několik priorit e, toho, jak můžeme postupovat v rámci evropského semestru a jak také v členských státech. Budeme diskutovat tedy o otázce e, řízení eurozóny a, a makroekonomiky. Vy jste se eh, zeptal eh, na to, zda eh, služby a trh EU e jsou také součástí, to bylo, tak to byly také součástí mého úvodního projevu. Služby, energetika, jednotný digitální trh, to jsou oblasti, které musí být posíleny a komise má v plánu se tím zabývat velice intenzivně pokud jde o vysílání pracovníků. Tato směrnice se často eh, uvádí a často zaznívají otázky na to, jak to bude fungovat. Komise e, plánuje přepracování této směrnice tak, aby řešila zejména e, otázky e, obav ze sociálního dumpingu. Například země, kde zaměstnanec pracuje, zda bude dostávat eh, minimální mzdu, či to lze nějak obejít. Další priorita. Schválit novou směrnici o eh, vysílaných pracovnících a zavedení eh, této směrnice, tak jak bude fungovat v praxi a budeme sledovat, jak bude fungovat v praxi a jak to budou jednotlivé země implementovat. Děkuji vám a nyní pan Jorenc Hojzen ze skupiny ALDE. Děkuji, pane komisaři. Vážený pane Dombrovský, si sedím přímo před vámi. Chtěla bych se zeptat na dvě věci. Předseda ECB, pan Draghi, 22. září letošního roku před výborem Ekon prohlásil, že žádná měnová politika nemá význam bez přísné fiskální politiky a odvážných strukturálních reform v ekonomice. Souhlasíte s tímto výrokem a jestliže ano, eh, jaký je váš názor na kvantitativní easing? Druhá otázka se týká evropského semestru. Vy jste v písemných odpovědích uvedl, že chcete eh, posílit eh, národní eh, úrovně, úrovně eh, členských států, což považuji za velice obtížné. Když jsme se eh, ohledně Evropského parlamentu před pár týdny setkali s národními parlamenty, tak mno, zástupci mnoha zemí tu vůbec nebyli přítomní. Například šlo o Německo nebo Řecko. Takže jaké máte konkrétní plány na zvýšení zapojení členských států? Děkuji za tuto otázku. Nejprve k roli Evropské centrální banky a e, ohledně toho, co, e, měnová, co může dělat měnová politika a co fiskální politika. Potřebujeme samozřejmě rozumné e, politiky v obou těchto sférách, fiskální i měnové. A není možné provozovat pouze měnovou politiku nebo pouze fiskální To je tedy otázka různých eh, rozhodovacích, to je, to je otázka toho, aby různé rozhodovací instituce v Evropské unii plnily svou práci. Dále pokud jde o eh, kvantitativní easing. Ať už použijeme jakoukoliv terminologii, dělá ECB to, že má nyní velmi eh, akomodativní měnovou politiku. Její základní úrokové míry jsou na rekordním minimum Eh, vyhlásila program eh, měnových transakcí. Někdy se říká, že kvantitativní easing znamená eh, neomezený program odkupu dluhopisů, nepodmíněný, zatímco všechno ostatní je neomezený, ale podmíněný. A minulý týden ECB eh, e se přesunula směrem k eh, nákupu eh, dalších aktiv, tak, aby pomohli bankám vyčistit jejich bilanci. Eh, pokud jde o zapojení eh, členských států do evropského semestru, podle mého názoru musíme poskytnout členským státům rámec a eh, také čas a právě tak sociálním partnerům ve členských státech. Musíme jim umožnit vhled do hloubkového hodnocení a do, tvorby, do procesu tvorby doporučení pro jednotlivé země, které přináší komise. Děkuji nyní Paloma López Zague. Děkuji vám, pane předsedo. Pane Dombrovsky, si vaše země eh, má jednu z nejnerovnějších společností v Evropě a e, nezaměstnanost způsobila, že mnoho vašich krajanů emigrovalo. A to je vlivem e, úsporných politik e, implementovaných ve vaší zemi. Vy říkáte, že chcete demokratizovat evropský systém a provádět sociální posouzení dopadu, ale nic z toho nebude fungovat, když budete nadále říkat, že je zapotřebí strukturálních reform a fiskální úspornosti. Mám několik otázek. Jak hodlá hodláte řešit to, že komise jednostranně ukončila sociální dialog. Nestačí pouze zapojit do diskuzí odbory. Potřebujeme lepší pracovní podmínky, lepší platy, abychom se zbavili chudoby a prekérních situací a těch 300 přislíbených miliard to budou nové peníze nebo to budou peníze, které budou sebrány někomu jinému. A dále, jak zajistíte, aby reformy speku zajistily lepší sociální konvergenci v eurozóně vzhledem k tomu, že ekonomické cíle jsou tak přísné. Děkuji. Eh, děkuji. Takže to byly zase v podstatě eh, tři otázky. Nejprve k prioritám. Já eh, ještě jednou zdůrazňuji, že nová komise vidí jako svou prioritu usnadňování hospodářského růstu a vzniku pracovních míst tím, že poskytne dodatečné eh, investice a já bych nějak nezlehčoval těch 300 eh, miliard euro, eh, tento balíček soukromých a eh, veřejných financí. V žádném případě to není žádná recyklace starých peněz. To není úmyslem komise. Komise přichází s ambiciózním návrhem, který bude mít reálný dopad na růst a pracovní místa. A jak už jsem říkal, tak v Evropské unii jsme v podstatě dokončili finanční adaptaci a musíme se soustředit na stranu poptávky v hospodářství, včetně zvyšování eh, platů eh, v souladu s eh, rozvojem produktivity. To je nutné, jestliže nechceme ztratit konkurenceschopnost. A zvyš, a zvýšení tím, že se změní zdanění, že se přesune zdanění práce eh, na eh, kapitál, majetek, životní prostředí a další oblasti, které mají méně negativní následky na eh, pracovní trh. Pokud jde o revizi Sixpacku a Tupeku, už jsem říkal, že jedna z možností, jak vylepšit sociální konvergenci, je plně zohlednit indikátor sociální a zaměstnanost bezpečnostní eh, indikátory, eh, která jsou součástí této legislativy a nyní slouží jako indikátory pomocné. Děkuji. Děkuji. A další je na řadě Tatiana Ždanoka. Děkuji. Eh, některé otázky už zde eh, zazněly a jednají se, eh, týkají se trojky a přetvoření její struktury, tak aby byla transparentnější. To byla tedy idea pana předsedy Junckera, ale od vás jsme neslyšeli žádné konkrétnější návrhy. Mohl byste jmenovat tři kroky, které se Mm, hodlá jde učinit. Máte velké zkušenosti. V roce 2009 vaše eh, vláda eh, provedla eh, drastické škrty ve státním sektoru a to tež platí pro sociální sektor a platy pracujících. Můžete nám říci, jestli eh, to byl způsob, eh, kterým jste k tomu přistoupil vy, eh, nebo jestli to po vás někdo požadoval. Šlo to k tíži hůře citovaných lidí a nemělo by se to opakovat. Děkuji vám, paní Ždanoka, za vaši otázku. Já, nebo v podstatě dvě otázky. Nejdříve k té trojice a potom eh, a tedy eh, roli trojky. Jak už jsem eh, řekl, první krok, který už jsme měli udělat u programu, které teď běží, je, že všechny návrhy z paktu tedy všechny návrhy budou posuzovány jenom z fiskálního hlediska, ale i z hlediska sociálního. Budeme eh, zapojovat eh, komisaře eh, z sociálních záležitostí tak, abychom se zamysleli nad tím, jak tyto návrhy posuzovat jinak. A budeme se zabývat tedy tím, jak toto zapojit do celkového rámce. A teď k mojim zkušenostem. Já bych jako ministerský předseda řekl, eh, že jsem eh, byl příjemcem této politiky, eh, a ne na druhé straně. Dobře víme, že překonání krize se stávalo ze tří částí v Lotyšsku. Hospodářská stabilita, hospodářská stimulace a silnější nasazování evropských fondů. Abychom um, omezili ehm, správní výdaje. A potom za třetí eh, to byla sociální ochrana. Tehdy jsme zřídili eh, sociální záchranní sítě ve prospěch těch, kteří byli nejméně chráněni. Děkuji a nyní Steven Wolf za FDD. Pane Dombrovsky si hm, děkuji. Eh, já jsem si připravoval jinou otázku, dokud jsem neslyšel tu větu, která se týká vás a paní eh, Vestagera a Lorda Hilla a pana Moskovičeho. Vy jste všichni eh, zatím řekli, že euro bylo velkým um, úspěchem, eh, teď vyřešilo krizi a je silnější. To jsem velmi zklamán že tady někdo je v této místnosti, kdo si neuvědomuje, že záchrana eura Eh, vlastně eh, byla na úkor eh, milionů životů a pracovních míst. A podívejte se na obrovskou nezaměstnanost například v Itálii. Jde o otázku záchrany Evropy. Ta si vyžaduje společnou bankovní politiku, společné dalekosáhlé jiné politiky a obecně ochotu provádět nesmírné fiskální transfery od bohatých k chudým zemím. Nevidíte, že eh, když se bude tohle dělat, tak ten eh, základní důvod, jak, proč eh, zachránit euro, vlastně bude znamenat, že Evropa bude muset přijít o své demokratické hodnoty nepřijatelným způsobem. Pane Wolfem. Něco bych poznamenal, že nezdílím uh, váš názor na uh, to, jakou roli Evrops, euro hraje v uh, evropské ekonomice. Různé země se k tomu uh, stavily uh, různě. Některé země zůstaly mimo eurozónu, ale ještě jednou mohu vás odkázat na svoji vlastní zemi a její zkušenost. V roce 2008-2009 my jsme procházeli velmi, hospodářskou, eh, velmi hlubokou hospodářskou a sociální krizi, a finanční krizi, aniž bychom měli euro. A, a procházela ji celá řada zemí. Takže euro opravdu eh, není tím hlavním, kdo je tady na vině. Musíme se pohybovat eh, v kontextu globální finanční a hospodářské krize. Euro ji nevytvořilo. A ty země, které měly eh, určité slabé stránky s nějakou hospodářskou nerovnováhu, nevyváženost, tak eh, narazili na problémy. A teď byl vytvořen eh, rámec, ještě ne dokonalý rámec, to nikdo netvoří, netvrdí, ale přesto je tady rámec k řešení krizí eh, k pomoci eh, zemím, které se ocitnou v takovýchto obtížích. A musíme pracovat na tom, jak vylepšit tento rámec, tak abychom eh, zohlednili nejenom fiskální, ten finanční rozměr, ale i ten sociální rozměr. A řada těch věcí, které mm, řešíme, můžeme řešit jedně společně, o tom jsem přesvědčen. Děkuji. A nyní Soterios Zarianopoulos. Kyrie Dobrovský, Děkuji. Já bych ještě se chtěl vrátit k sociálnímu dialogu. Evropská unie deklaruje, že memorandum a pakt stability eh, budou prostě uplatňovány, realizovány nehledě E, na další okolnosti. Evropská unie už hovoří o omezení práva na stávku, jak řekl pan Monty, a v současné době v Řecku se právě e, o těchto věcech hovoří. Trojka mluví o tom, e, že zaměstnavatele a vlády budou moci e, říct své slovo o tom, zdali stávka bude či nebude povolena. Tak jak, jaký sociální dialog, když nebude právo stávkovat? Co se týče paktu stability a růstu, tak tady je jasně deklarovaná vlastně deklarovaný závazek ze strany předsedy a dalších využít maximálně eh, nástroj flexibility v této oblasti a my chceme prostě v tomto směru eh, opravdu konat, konkrétně Eh, učinit určité korektivní kroky eh, ex ante i ex post a v zásadě musíme implementovat eh, tyto principy flexibility. Co se týče práva na stávku, práva pracujících eh, na, tyto, na tato opatření, to nikdo nespochybňuje a je jasné, že to je nedílná součást evropského sociálního modelu a jako taková eh, by měla zůstat i nadále v platnosti a mělo by to tak být. Předseda, děkuji. Janis Karin z EPP. Eh, děkuji vám, pane Dombrovskisi. si. Lotyšsko eh, je v eurozóně, pár měsíců by tam měla být i Litva. Zároveň slyšíme hodně o tom, že v následujících letech eh, s vstupem do eurozóny eh, budeme muset se vyhnout jakémukoliv dalšímu rozšíření Unie. Takže E, nejprve, jak vy vnímáte e, přistoupení Lotyšska do eurozóny a nadcházející přistoupení Litvy? A Myslíte si, že by tedy eurozóna měla být jako taková, e, rozšíření by mělo být zastaveno? Děkuji za tuto otázku. Co se týče přístupu Litvy do eurozóny, tak vlastně se dá říct, že ta situace je poměrně obdobná té naší. Mám ten dojem, že členské státy Evropské unie s eh, měnami, eh, které prostě byly spojeny s eurem, eh, což bylo případ litevské i lotyšské měny, mají ve vlastním zámu do eurozóny vstoupit. Je to i otázka bezpečnosti jistě e, a síly příslušné měny. Víme, že tady jsou určité náklady e, na, e, na ty úrokové míry, směné kurzy, které mohou investory odrazovat ale Lotyšsko eh, už toto vyřešilo a musíme samozřejmě také vnímat politický kontext. Vidíme agresi Ruska eh, na Ukrajině, vidíme agresivní vystupování vůči dalším eh, sousedním státům, takže těsná, těsnější integrace je v našem vlastním zájmu. A co se týče dalšího rozšiřování eurozóny, tak eurozóna musí zůstat otevřená. Samozřejmě růst, ale kromě Litvy a Dánska je třeba říct, že tady není žádná eh, jiná země, žádný jiný stát eh, s, eh, nutným, s takovým tím nutným napojením na euro. Není tady žádná viditelná snaha se připojit ale poté, co budou eh, další státy připraveny k eh, přistoupení eh, tak do eurozóny, tak my přijmeme příslušné kroky. Další je Benato Sorum z SD. Děkuji vám. Pane navržený komisaři, já jsem vás eh, bedlivě poslouchal. Eh, vy jste použil ta správná slova ohledně nutnosti eh, toho, aby se eurozóna angažovala směrem ke konvergenci měnových sociálních politik. Je tedy zapotřebí konvergence sociálních dynamik jednotlivých členských států Unie. Bez toho to nepůjde. Na druhé straně e, také jiní e, zmínili, k čemu došlo u vás ve vaší zemi. Vy jste se o tom příliš nerozšířil, vy jste příliš nehovořil o chudobě ve vaší zemi, o tom, k čemu došlo, k těm e, potížím, které jste vlastně prožíval ve chvíli, kdy jste vaší zemi vedl. A teď jde o rozšíření. Eh, bylo tady řečeno, že došlo k určitým chybám. Jaké jsou ty chyby, eh, které podle vás eh, byly, ke kterým došlo a které již nebudete opakovat? Bylo bych rád, kdybyste je upřesnil. Já, Ano, děkuji odpovědi na tuto otázku ohledně lotyšské zkušenosti bych rád řekl toto. Když jsem vedl eh, lotyšskou vládu, tak jsme eh, se rozhodli, že je zapotřebí provést zemi tou krizí samozřejmě a bylo zřejmé, že tady Lotyšsko mělo stanovený určitý program pro to, aby vyřešilo své zadlužení a bylo tehdy naším úkolem se vypořádat s problémy země. Byly to e, problémy, které nám ovšem zanechala předchozí vláda v naší zemi. Takže my jsme prostě e, museli vytvořit co nejdřív nové, e, nová pracovní místa a to se do značné míry podařilo. Samozřejmě v roce 2009 jsme měli pokles ekonomiky o 40 To byla obrovská krize samozřejmě. To bylo jasné, že s takovouto krizí budou určité důsledky. A my jsme se chtěli z tohoto vymanit co nejdříve, abychom nebyli dále stahováni ke dnu. Takže přes všechny ty e, různé úsporné kroky, které jsme museli realizovat, se nám e, podařilo vytvořit e, takovou sociální síť a řešili jsme problémy, ke kterým tedy v zemi v důsledku krize došlo. Byl tady třeba program pro dočasné pracovní umístění Eh, další eh, program měl na starost eh, zdravotní péči, lékařskou péči pro ty znevýhodněné skupiny obyvatel a pak to byla celá řada dalších opatření. Děkuji vám. Dalším řečníkem je pan Bernd Luke z ECR. Eh, pane Dombrovsky, si vy jste řekl, že eh, euro je úspěchem a ne, nemůže za nezaměstnanost v eurozóně. Eh, před několika týdny jsme měli v Lindau schůzku s nositelem Nobelovy ceny za ekonomiku, který zastává jiný názor. Tímto laureátem je eh, Christopher Sims a stejně tak James Merlins a další řekli, že eh, eurozóna se nikdy nevzpamatuje, dokud euro existuje. Eh, patrně vy budete tvrdit, že to víte lépe a že kompetence laureátu Nobelovy ceny není třeba přeceňovat, ale co když mají tito laureáti pravdu? Může se stát, že země po dlouhém období stagnace a e, nezaměstnanosti chce z eura vystoupit. Jak se k tomu jako komisař postavíte? Jak se zasadíte o to, aby byly smlouvy změněny tak, aby to bylo legálně možné? Aby tedy určitá země vystoupila, pokud to sama chce. A pokud odpovíte, že se o něco takového zasazovat nebudete, pak se ptám, jakým právem e, chcete bránit zemi, e, která chce vystoupit z eurozóny. Uh, Dobře, takže za prvé, pokud jde o uh, euro a o tendenci svalovat vinu uh, za všechno na euro, počínaje globální finanční a hospodářskou krizi. Já už jsem na tuto otázku odpovídal několikrát Dobře, eh, takže přejdeme k té druhé části, tedy ke smlouvám. Víme, že když se debatovalo o Lisabonské smlouvě, probíhala podobná diskuze ohledně práva členských států vystoupit z Evropské unie, eh, což, eh, se také, což také původně nebylo na pořadu dne, tato otázka. A toto právo nyní ve smlouvě obsaženo je. A vy máte pravdu, že v současnosti nejsou žádná ustanovení pro to, aby eh, členové eurozóny mohli eh, vystoupit z eurozóny, pokud nepoužijí tedy nejprve tu proceduru vystoupení z Evropské unie. Eh, úmyslem komise v žádném případě není vypracovávat nějaký takový návrh, ale kdyby došlo ke změně smlouvy, a kdyby existovala poptávka eh, od členských států pro takovéto předpisy, eh, tak eh, to členské státy o tom členské státy mohou diskutovat, protože konec konců právě členské státy ratifikují smlouvu a kdyby to uznali za vhodné, mohou zavést takovéto ustanovení, pokud tedy, jak říkám, bude existovat poptávka ze strany členských států. V takovém případě by komise poskytla patřičnou technickou podporu, ale v žádném případě eh, to není eh, úmyslem politiky Evropské unie. A vy osobně to podporujete? Zní otázka. Eh, jak jsem už řekl, kdyby existovala poptávka ze strany členských států, pak by komise poskytla technickou podporu. V každém případě je k tomu zapotřebí jednomyslnost ke změně smlouvy. E, dalším řečníkem je pan Nils Torvalds Alde. E, děkuji vám, e, pane předsedo. Vítejte, eh, pane Dombrovsky, si na této veselé schůzi. Ve svém úvodním prohlášení jste zdůraznil nutnost strukturálních reform, tak eh, jako proběhly v Lotyšsku. Zmínil jste fiskální kompakt, pak stability a růstu, sixpack a tupek, ale eh, v jedné odpovědi jste hovořil o, cituji, nutnosti zrevidovat a zjednodušit tyto nástroje zjednodušení může fungovat na obě strany. Může jít o dobré zjednodušení a může jít o špatné zjednodušení. Eh, takže když řeknete pouze zjednodušení, tak toho mnoho neříkáte. Eh, mohl byste, prosím, protože to je důležitá otázka, mohl byste to rozvést? Tedy eh, jakým způsobem budete zjednodušovat tyto nástroje? Děkuji vám. Dobře. K této otázce eh, mohu říci to, že eh, Evropská komise eh, má povinnost danou na základě legislativy vypracovat revizi Sixpacku a Tupacku do poloviny prosince tohoto roku, jestli se nepletu. To znamená, že ten proces už běží a zdá se, že e, to bude taková revize založená na, tom, na těch prvních několika letech fungování Sixpacku a Tupeku a na základě této revize potom eh, navážeme eh, nějakou změnou eh, politiky, nějakými návrhy v tomto smyslu. To bude, druhým, to bude druhý krok. Po tom prvním kroku, kterým bude ta revize, ta analýza stávající situace. Pokud jde o to zjednodušení, já jsem tím zjednodušením myslel to, že v současnosti existuje řada postupů a makroekonomické Ekonomické řízení je nesmírně složité a e, těžko e, se to vysvětluje členským státům, na tož pak občanům. Máme pakt stability a růstu, který má korektivní a preventivní e, účely. Máme také evropský semestr, e, který zahrnuje postupy pro makroekonomické nerovnovážnosti. E, máme také proceduru pro nadměrný deficit v rámci paktu stability a růstu a to také bylo změněno nejen pro přílišný deficit, ale také přílišné zadlužení. Členské státy státy eh, mají požadavky, no, mají povinnost vypracovávat zprávy pro tyto eh, dohledové mechanismy. A my bychom eh, na to měli vnímat jako systém a sjednotit například některé elementy a tím snížit zátěž, která leží na členských státech, pokud jde o vypracovávání zpráv a podávání zpráv. Tím by také došlo ke snížení zmatků mezi jednotlivými částmi této procedury. Děkuji. Dalším řečníkem je Patrik Jarik z GUE. Děkuji, pane předsedo všichni uznali, že Lisabonská strategie e, klamala, že to bylo prostě špatně, nevedla ke snížení nezaměstnanosti a chudoby. A e, teď ten Eh, plán obnovy z června 2012 také neměl velký úspěch. Neznamená to, že bychom z toho měli vyvodit určité závěry, změnit radikálně politiku a vytvořit eh, plán eh, vymanění se z krize na základě humánních, sociálních a environmentálních hledisek. To znamená, euro by nemělo být nástrojem mezinárodní konkurenceschopnosti, ale mělo by být nástrojem spolupráce tak, aby se eh, zvýšila možnost dalších investic a eh, zvýšil počet pracovních míst. Co myslíte? Uh, well, uh, so... Tak pokud jde o otázku k Lisabonské strategii Evropě 2020, víme, že Nyní eh, se připravujeme na takovou revizi Evropy 2020, protože když eh, byla navrhována, tak to vlastně bylo ještě před eh, krizí eurozóny. A v této revizi této strategie bychom měli zohlednit ponaučení z krize, včetně potřeby lepší eh, vyváženosti eh, politiky fiskální a finanční a sociální a zaměstnanostní. To je zřejmé a toho bychom měli docílit právě s tou revizí strategie 2020. Zmínil jste také opatření v oblasti životního prostředí. Podíváte-li se na mm, strategii 2020, uvidíte, že u ekologických cílů jsme eh, blíže eh, k naplnění výsledku nebo k dosažení těch stanovených výsledků. Ovšem, pokud se platí, podíváme na eh, ostatní ekologické cíle v Evropě 2020, kromě těch cílů 2020-2020 jsou takové nezávazné. Těch 2020 20 to jsou eh, cíle závazné a členské státy pracují na jejich naplnění. Pokud jde o eurozónu, co by i investiční nástroj, můžu vás akorát odkázat na eh, ten návrh 30 miliard eur, eh, investovat je v nadcházejících třech letech. Děkuji a nyní jsme v polovině s našeho slyšení. Říká pan předseda a přidávám tedy slovo kolegyni Maritě Ulsku za náš partnerský výbor. Děkuji a já dám slovo a eh, Monice Vana za zelené. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane dezigrovaný komisaři, já bych se chtěl dotknout otázky eh, demokratické legitimity evropského semestru a meziinstitucionální dohody. V tuto chvíli Evropský parlament nemá eh, žádnou legislativní funkci při eh, vytváření eh, evropského semestru a i zprávy z vlastní iniciativy k tomu evropskému semestru. Evropská rada Eh, ignoruje. Byl byste proto, aby eh, institucionální dohoda eh, zněla tak, aby mm, parlament byl legislativně zapojen do, při, do vytváření příslušných zpráv a potom druhá otázka, zapojení občanské společnosti v Evropské unii. Komise už navrhla určité obecné zásady. Jak si představujete lepší e, zapojení e, občanské společnosti do eh, těchto, eh, do vytváření eh, nebo do evropského semestru. Já bych se chtěla zeptat, kdy chcete ty obecné zásady pro toto konkrétně představit a jaká konkrétní opatření chcete předložit, zejména v rámci hospodářsko-politických priorit. Děkuji vám za tyto otázky. K té meziinstitucionální dohodě. Nejdříve si myslím, že bychom se měli zaměřit na obsah. Měli bychom se zaměřit na to, co musíme věcně udělat ke zlepšení dialogu mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem. Také mezi dalšími evropskými institucemi, národními parlamenty a vládami. Měli bychom se zaměřit na to, čeho jsme ochotní dosáhnout jako evropský poslanec. Já jsem eh, sám ochoten se do toho eh, aktivně pustit a dosáhnout skutečných výsledků. No a smysluplné eh, spolupráce, která opravdu bude mít dopad na rozhodování. Pokud jde o tu rámcovou dohodu, Máme to udělat eh, v rámci stávající dohody mezi Evropskou komisí a radou? Nebo bychom měli vytvořit novou rámcovou dohodu, eh, zejména pro účel eh, evropského semestru? O tom se musíme, myslím, pobavit, jakmile se dohodneme věcně. Čili, jak chceme zajistit přínos Evropského parlamentu do rozhodování v rámci Evropského semestru. Potom pokud jde o zapojení sociálních partnerů. Já už jsem eh, mm, zde zmínil několik námětů. A ty budeme muset dále rozpracovat se sociálními partnery. Myslím, eh, že eh, hlubší zapojení sociálních partnerů na úrovni EU prostřednictvím toho každoročního růstového průzkumu nebo při, a při jeho přípravě a, a na národní úrovni při, eh, té hloubkové, při tom hloubkovém posuzování a při vytváření posouzení pro jednotlivé, pro jednotlivé země. Marko Zany, FDD. Vážený pane designovaný komisaři, já bych se zeptal eh, na eh, téma, eh, o kterém hovořil už kolega Lika. Chybí tady možnost výstupu z eurozóny a já bych se zaměřil na dvě věci. Za prvé vstup do eurozóny, odlišnost legislativy mezi jednotlivými členskými státy, například Británie a mm, Dánsko, ty mají dohodu, že nemusí vstoupit, zatímco ostatní Eh, kteří splňují eh, eh, konvergenční kritéria, vstoupit musí. K tomu, co jste říkal, k legislativní úpravě vystoupení. Tam za to odpovídá rada. 23. května se lidé po milionech vyjádřili k vystoupení. A, a vy chcete přelížet tyto voliče? Nebo chcete vytvářet větší tlak národu, aby e, taková legislativa byla přijata, která by to umožňovala? Já bych připomněl, že e, e, institucionální reforma patří k deseti prioritám pana Junckera, takže co si o tom myslíte vy? Pokud jde o různá, eh, různá pravidla pro různé členské státy. Víme, že Dánsko a Británie mají eh, výjimku, kterou si vyjednali, když byla eh, eurozona vytvořena. Nicméně pro nové členské státy, které vstoupily po roce, dva, nebo v roce 2004, žádné takové výjimky nebyly nabídnuty. Takže to nebyla, není možnost, ale je to povinnost. po splnění eh, mastických kritérií do eurozóny vstoupit pro eh, nové členské státy. Samozřejmě různé členské státy se k tomu staví různě. Většina z nich již do eurozóny vstoupila. Některé země, eh, zejména s ploucími kurzovými, tedy směnými kurzy, nevstupují do směného mechanismu, eh, mechanismu směných kurzů, protože by museli zafixovat, znamená to pro nich eh, zásadní eh, změnu politiky. A v zásadě se tedy vzdát jednoho nástroje, jak ovlivňovat svou ekonomiku. A pokud ty země spolehaly na tento instrument, tak je to zásadní změna politiky. Pokud jde o změnu smluv a možnost zemí z eurozóny odejít z eurozóny, jak už jsem říkal, tohle je především mm, na debatě evropských členských států. V Lisabonské smlouvě by se také musela upravit možnost odejít eh, z Evropské unie, ale není to možnost, kterou by eh, komise aktivně eh, podporovala nebo k ní vybízala. Děkuji. E Další je Markus Ferber. Děkuji, já mám dvě krásné, krátké otázky. Nejdříve k prosazování evropského semestru. Co navrzujete, hm, pokud jde o hm, závaznost těch doporučení pro jednotlivé členské státy, jak ji zvýšit? A potom malé a střední podniky. Eh, jaká opatření eh, plánujete pro eh, ten akt o malých a středních podnicích tak, aby opravdu oni dostávali v Evropě přednost nebo náskok? Okay, uh, thank you, uh, Mr. Ferber. So first of all, on the country... Děkuji, pane Ferbre. Nejprve k těm doporučením, specifickým doporučením pro jednotlivé státy. Tady je třeba si uvědomit, že implementace těchto doporučení uh, není eh, taková, jak bychom očekávali, mezi 10 a 14 procenty podle jednotlivých odhadů. Evropský parlament to odhaduje ve svých eh, studiích na 18 ale každopádně je jasné, že eh, tady prostě není nedodržování těchto doporučení, jejich neplnění spojeno s nějakými sankcemi. Takže Tady jde o to, aby si ty země více tato doporučení přisvojily. To znamená, že by e, bylo zapotřebí diskutovat mnohem do větší hloubky s členskými státy a sociálními partnery o těchto doporučeních, když třeba také hovoříme o financování operačních programů, tak je také zapotřebí zajistit, aby Eh, ta, eh, ty nástroje financovací z Evropské eh, unie byly dány do, soulady, do souladu s těmito doporučeními. To musí být opravdu více provázané. Evropská komise samozřejmě po prvním kole a druhém kole bude v situaci, kdy bude moci jednat už konkrétněji a bude moci diskutovat s jednotlivými státy a také E, poskytovat určité e, cíle a pokud by tam ne, e, byly doporučování dodržování, dodržovány a pokud by to vedlo k nějakým prostě záporným skutečnostem, tak by byly uplatňovány další kroky. A pak tu druhou část otázky zodpovím mezi čtyřma očima. A teď eh, Juan Fernandez eh, z SD. Děkuji, paní předsedající. Eh, vítejte, paně, pane si. My samozřejmě všichni sdílíme myšlenku, že společná měna může kromě řady dalších pozitivních stránek eh, mít i určité negativní ve eh, takzvanému freeridingu. Pak jsou tady země, které mají přebytky v stávající situaci a eh, jsou to země, které těží z příslušnosti k eurozóně, ale pro další státy to má záporné důsledky. Eh, takže pak jsou tady ty vnější, eh, vnější důsledky, které mají negativní dopady na některé členské státy Unie. Evropský semestr eh, zatím nehovoří o tom, že by to bylo tak e, výrazně záporné. Myslíte si, že tento jev, který se týká e, přebytků, je taky něčím, co souvisí s problémy, o kterých jsme tady hovořili a zajímalo by mě, zdali tady budou přijata určitá opatření e, proti zemím, které destabilizují Evropu vzhledem ke svým přebytkům platební bilanci. E, takže otázka se tedy týká e, těch e, situací na běžných účtech, těch přebytků, zatímco samozřejmě velké deficity jasně ukazují, že země má problémy, problémy s konkurenceschopností, s vývozem, E, tak je to prostě něco, co je třeba řešit a je to jeden z ukazatelů, e, který e, sam, mm, té zemi dělá vrázky. Já dobře rozumím tomu, že deficit v jedné zemi znamená přebytek v zemi druhé když eh, tomu, eh, když, když to tedy dovedeme do důsledků, protože ta rovnováha nakonec tady, musí, nebo ta situace musí být vyvážená. To znamená, že tady je prostor, je to jasné a ono už se o tom diskutuje v rámci ECB, i s mými ekonomy jsme o tom hovořili eh, v tom smyslu, že je zapotřebí více oživit poptávku v těch zemích s přebytkem aby tady prostě ta e, rovnice byla jednoznačnější. Rozvoj eurozóny tam prostě je potřeba, abychom to sledovali z obou stran, abychom sledovali jak země, které jsou v deficitu, tak země, které mají přebytek, abychom se zamysleli nad tím, co můžeme učinit pro to, abychom podpořili poptávku v těch zemích e, s přebytkem. To je úplně jednoznačně propojené. Ulrike Trebesius z frakce ECR. Já sedím tady, pane Dombrovský, si. Vážený pane Dombrovský, si. Vy eh, jste tedy bývalým premiérem eh, Lotyšska a platíte za člověka, který ve své zemi provedl důležité strukturní reformy. A v tomto kontextu bych od vás ráda věděla, zda eh, koncept společného evropského pojištění proti nezaměstnanosti se setká s vaší podporou. Zda to zda tedy pokud jde o původní problémy euro, eurozóny v hospodářských členských států, se tím pouze neodloží do budoucna a zda e, se e, nezaměstnanost ve vleku těch reform ještě nezhorší. Budou některé země, například Německo, trestány za to, že mají e, flexibilní, robustní pracovní trhy, nebo jako Lotyšsko, které tyto reformy už provedlo. Jak chcete v budoucnosti nakládat s budoucností, s implementací reform, jak na ně chcete dohlížet a jak je implementovat? A dále, jaké další mechanismy transferu v Evropské unii chcete posílit, případně v budoucnu zavést? Děkuji. Eh, děkuji vám za tuto otázku. Eh, pokud jde o eh, společné pojištění proti nezaměstnanosti, tak to je idea, která už je předmětem diskuzí v souvislosti fiskální kapacitou eurozóny. Ale v současnosti je třeba jasně říci, že neexistuje žádný významný konsenzus v radě, a v každém případě, kdybychom se chtěli pustit tímto směrem, tak bychom potřebovali eh, také změnu smlouvy, protože bez změny smlouvy by to nešlo. A eh, je také jasné, že více solidarity znamená také více kontroly a více zodpovědnosti. To, tyto, tyto dvě strany spolu úzce souvisejí. V současnosti, eh, tedy v, v blízké budoucnosti, to nepřipadá v úvahu. Možná po případné změně smlouvy by se o tom dalo diskutovat, ale eh, nová eh, komise chce zajistit, aby pojištění proti nezaměstnanosti v různých členských státech byly cíleně využívány. A to především cílovými skupinami, které jsou eh, obzvláště problematické, jako jsou mladí lidé. My máme iniciativu proti nezaměstnanosti mladých, ta by měla opravdu pokročit ale také například star, jde o starší lidé, kteří ještě nedos, starší lidi, kteří ještě nedosáhli důchodového věku. My tedy musíme spolupracovat s členskými státy zacíleně. Děkuji vám a nyní Jana Tom ze skupiny ALDE. Děkuji vám. Během jejího slyšení eh, paní komisařka Marian Tyson celkem pětkrát hovořila o sociálních indikátorech v evropském semestru. Hovořila o tom, že eh, sociální eh, indikátory mají nízkou kvalitu a je potřeba posílit osobní dimenzi. Také Jean-Claude Juncker hovořil o posílení sociální dimenze a o zkoumání sociálních následků politických rozhodnutí. Vzhledem k vašemu vztahu jak k paní Tyson a panu Junckerovi, eh, jaký máte názor na posílení sociálních indikátorů eh, evropského semestru? A vzhledem k, eh, k komentářům mnoha členských států v tom smyslu, že nebudou schopni splnit ekonomické cíle evropského semestru v navrženém časovém horizontu, jaký je váš názor na to, jak by to mělo být řízeno? Eh, pokud jde o sociální indikátory eh, v evropském semestru, eh, musím říci, že já zcela souhlasím s předsedou Žánem Claudem Junckerem i s designovanou komisařkou paní Tyson, že role sociálních indikátorů by měla být posílena. Což jsem i já už několikrát zde prohlásil a těším se na úzkou spolupráci jak s panem předsedou, tak s paní komisařkou eh, a na spolupráci jejímž cílem bude posílit sociální dimenzi. A budeme se snažit o to, aby hospodářské a fiskální politiky byly eh, úžeji provázané s politikou sociální a politikou zaměstnanosti. Pokud jde o situaci v jednotlivých členských státech, základní myšlenkou je, že všechny členské státy eh, by se měly dočkat rovného zacházení a využívání flexibility v rámci eh, existujícího paktu stability a růstu by mělo probíhat eh, sjednoceně, abychom zajistili, že všechny členské státy tedy že se všemi členskými státy se zachází stejně. To je ta základní myšlenka. To musí být transparentní e, a členské státy musí chápat ty důvody, proč se flexibilita e, využívá anebo nevyužívá. Děkuji. Nyní dávám slovo e, Kostadince Kunevě ze skupiny Zelených, ze skupiny GUE. Vážený pane Dombrovský si vy jste eh, prohlásil, eh, že budete věnovat pozornost finančním otázkám se stejnou měrou jako sociálním otázkám. Eh, nicméně v zemi, které trpí fiskálními stabilizačními programy, byla odstraněna mnohá práva, především právo na stávku. Já bych chtěla, abyste mi odpověděl ano nebo ne. Zda souhlasíte s tím, jaký tlak nyní vyvíjí trojka na Řecko? pokud jde o e, právo e, zaměstnavatelů. A v případě, že nesouhlasíte, co s tím uděláte, protože vy jste zodpovědný za otázky týkající se sociálního dialogu. E, prosím, nezmiňujte, že to mají na starosti členské státy už zase. Mě by zajímalo, co hodláte dělat vy. Dále. Jednou z priorit Evropské unie je eh, snížení chudoby do roku 2020. Eh, jakožto komisař s určitými sociálními pravomocemi jste připraven podpořit velkou řadu eh, europoslanců i evropských občanů, kteří požadují od evropských členských států, aby se zabývali chudobou právě tak intenzivně jako dalšími problémy? Děkuji vám za tuto otázku. Za prvé, ještě jednou, pokud jde o programové země, Prvním krokem, eh, který bychom měli podniknout, pokud jde o trojku, je postarat se o to, aby eh, návrhy trojky eh, nebyly zkoumány pouze z hospodářského a fiskálního hlediska, ale také z hlediska sociálního. A o to se nová komise bude snažit, k tomu je ochotná, je ochotná eh, poskytnout konkrétní mechanismy za tímto účelem. Zmínila jste se o některých konkrétních požadavků trojky vůči Řecku. Eh, já v současnosti eh, nejsem schopen konkrétně odpovědět, ale budu ochoten e, potom osobně bilaterálně diskutovat o této otázce. Jakmile se detailněji seznámím s požadavky trojky v jednotlivých členských státech. E, je také zcela jasné, že jakožto místo předseda pro euro a sociální dialog hodlám e, intenzivně spolupracovat s členskými státy, s trojkou a budu prosazovat prioritu komise kterou je mnohem eh, přísnější zohlednění sociálních aspektů při rozhodování. Děkuji, eh, Bas Eichhout ze Zelených. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji vám, pane Dobrovsky, si za vaše uh, všechny dosavadní odpovědi. Někdy říkáte, že ono je těžké uh, zaujmout nějaké stanovisko. Uh, mm, mm jako kolegium. Já mám eh, vaši, otázku na eh, vaše konkrétní stanovisko, osobní stanovisko. Pokud je o sociální indikátory, eh, tak za ty děkuji, ale samozřejmě jste ochoten za jít nápravné kroky, když nebudou členské státy plnit indikátory, když bude příliš velká nerovnost v nějaké členské zemi. Budete chtít zahájit tedy nějaké nápravné kroky. A myslím si, že u eura jste hovořil hodně otevřeně. No, otevřel jste možnost otevřít euro, což eh, přináší velkou nejasnost ohledně vašeho stanoviska. Eh, stojíte vy eh, po boku euru a mm, chcete zajistit, aby všechny členské země v euru zůstaly, které jsou v eurozóně? Děkuji vám za otázku. Pokud je o tu první část, k eh, důležitosti sociálních indikátorů souhlasím. A Marian Tyson eh, to také eh, říkala během svého slyšení. Sociální indikátory by měly dostat mm, mm, plnou váhu v tom posouzení jednotlivých zemí nebo doporučení pro jednotlivé země. Potom k tomu, co spouští sankce. Víme, že ta doporučení eh, pro jednotlivé země nejsou spouštěčem sankcí. Na tu otázku už jsem odpovídal. Pokud dojde k nadměrném nerovnováze Je tady otázka eh, toho, zda sociální aspekty mohou dostat daleko větší roli. Potom k euru. Tam se, myslím, celé jasně řekl, že toto komise určitě nebude podporovat tento typ debaty. Pokud se mi zeptáte na osobní stanovisko, já stojím plně za euro. A já jsem velice eh, tvrdě bojoval v Lotyšsku během Eh, krize eurozóny, aby eh, Lotyšsko eh, vstoupilo do eurozóny. A vysvětloval jsem ve velice obtížném kontextu, proč stojí za to, aby Lotyšsko vstoupilo do eurozóny, proč je euro stabilní, proč má před sebou dobrou budoucnost, proč stál stojí za to do něj vstoupit i v krizi. A proč má před sebou jasnou budoucnost? A proč je dobrý nápad, aby členské státy vstupovaly do eurozóny? To jsem vždycky říkal velmi jasně a tlačil jsem na to jasně. Laura Aga za AFDD. Děkuji, pane předsedo. Vážený eh, pane komisaře, tady uh, sedím nahoře. Pokusme se chvilku eh, se pobavit o sociálním dialogu. Myslím, že vaše pozice už začíná být jasná. Vy tvrdíte, že eh, sociální dialog musí obsahovat všechny sociální partnery. Já vám dám příklad z našeho regionu. Jsem z Itálie, z Umbrie. Eh, v Umbrii máme eh, takový jeden průmyslový závod, který už je tam přes 130 let. A teď tam má být propuštěno 500 zaměstnanců. To znamená, že spousta lidí přijde o, o své životní jistoty. Hovoříme tady o sociálním dialogu. Mohl byste vybít eh, takovým eh, skutečným, skutečnou stranou pro sociální dialog v takovéhle věci? Nebo eh, to zase bude tak, že terén a Brusel si budou si zůstanou strašně daleko? Uh, well, uh, so... Děkuji za ten dotaz. K sociálnímu dialogu. Samozřejmě víme, že sociální dialog uh, se odehrává na různých úrovních, včetně na úrovně Unie a samozřejmě také na úrovni národních států. K té unijní úrovni Tady je jistě prostor eh, pro posílení eh, sociálního dialogu mezi institucemi a sociálními partnery a mezi sociálními partnery mezi sebou. Za posledních pět let eh, sociální partneři Evropské eh, unie nepřišli s žádným jednotlivým samostatným návrhem vlastním na úrovni unie. Prostě nic takového nepřišlo, žádný samostatný návrh. Takže tady je opravdu prostor prostor eh, pro posílení sociálního dialogu mezi sociálními partnery jako takovými. A je to zase něco, eh, co jsem připraven, víc než připraven eh, také podpořit. A teď k té národní úrovni. E, národní e, sociální dialog, e, to je samozřejmě v pravomoci těch národních států a sociálních partnerů. Ale co může učinit Unie v rámci svých rozhodovacích procesů, je zapojit sociální partnery maximálně v těch oblastech, kde tito mají své pravomoce. Samozřejmě, když hovoříme o specifické podniku ve specifické zemi, no tak tam tam je to eh, věc eh, tě, té národní vlády a národních eh, sociálních partnerů. Evropská unie může snad pouze zajistit určitý rámec, který umožní sociální dialog a také určitý růst těch pracovních příležitostí. Děkuji. Jerome Lenners z EPP. Ano, děkuji, eh, paní předsedající a pane Dombrovsky si, že jste zde. Mně připadá, že to je opravdu velice zajímavé, že tady jste, jste eh, velice významným a úspěšným národním politikem v Lotyšku, v Lotyšsku v době, eh, v době krize jste se vyznamenal a někteří tady říkají, že jste neodvedl dobrou práci, no tak těm lidem bych spíš doporučil, aby si vás vzali za příklad. Jedna z velkých výzev hospodářské a měnové unie je způsob, jak reagovat na asymetrické šoky v eurozóně, aniž by se tady vytvářela situace permanentních transferů. A já bych chtěl znát vaše názory. Stávající komise eh, se vlastně věnovala pouze dávkům eh, či dávkám v nezaměstnanosti, to si myslím, že je úplně ten nejlepší nápad. Co byste na to řekl? Děkuji za dotaz. Samozřejmě víme, že tato otázka asymetrických šoků a fiskální eh, kapacity Unie a trans, eh, otázka transferu, to jsou všechno velice kontroverzní záležitosti a názory na ně se nesmírně liší. Eh, jsou tady nicméně určité iniciativy, které mohou být realizovány na unijní úrovni a mohou pomoci především těm státům, které zažívají obtíže a některé z těchto iniciativ jsou již realizovány. Je to například eh, záruka pro mladé, což eh, je něco, co opravdu zapotřebí máme. Musíme také ale zajistit rychlejší implementaci této iniciativy, rozšířit ji a e, rozšířit tento e, program a možná ho také prodloužit. Musím říct, že tady jde o jeden z nejpalčivějších sociálních a možná sociálně-ekonomických e, problémů, které před sebou máme. Musíme to řešit na unijní úrovni, toto je dobrá iniciativa, měli bychom se jí dále věnovat. A potom, co se týče usnadnění, uh, Eh, možných investic, tak tady zase eh, hovoříme o balíčku 300 miliard, musíme samozřejmě eh, projednat, jak bude tento balíček opravdu usnadňovat hospodářský růst a rozvoj v celé Unie, ale především v těch problematických regionech či zemích. A pak máme fondy, které jsou stálými nástroji, ale my bychom je měli také cíleněji využívat, abychom to dali do součinnosti s cíly e, strategie 2020, s doporučeními pro jednotlivé státy a také soustředit tyto e, finanční zdroje Unie na růst a zaměstnanost. Děkuji. E, Pervanche Vres, eh, Děkuji vám, pane eh, komisaři. Vy jste řekl, že chcete z eura učinit úspěšnou záležitost. Znamená to eh, tu zlokaci, protože vy hovoříte i také o určitém výstupu z eurozóny. Jde to také ruku v ruce s makroekonomickými problémy. 200 60 eh, tisíc mladých lidí eh, odešlo z vaší země, ne snad, že by eh, si využívali možnosti volného pohybu, ale prostě hlasovali nohama, neměli možnost najít práci v zemi, kterou vy jste řekl, že jste přivedl zpátky na nohy. Hovořil jste o flexibilitě tě pak tu stability. Kromě strukturálních reform bych ráda slyšela ještě nějaký jiný příklad o eh, maržích eh, eh, flexibility, které nebyly správně využity vašimi předchůdci v rámci jejich úkolů jako komisařů. Dále jste řekl, že došlo k politickým chybám, ke kterým tedy došlo ve vaší zemi, včetně tedy vaší země za vašeho působení a možná tady bych také uvítala příklad něčeho, co byste si přál, abyste neučinil ve své funkci v Lotyšsku. E, děkuji. E, zase se jedná o více dotazů, dohromady jsou to tři otázky. Nejprve tedy e, k situaci v Lotyšsku odpovím lotyšsky. Eh, tady bych chtěl vzhledem k té krizi říct ještě jednu věc znova. Když jsem stál v čele vlády, tak jsem přebíral zemi eh, v krizi eh, která už prostě prožívala 40% snížení ekonomické aktivity v roce 2009. Měli jsme před sebou tedy tuto situaci a já jsem předtím byl v opozici, dostal jsem se tedy do funkce a začali jsme okamžitě jednat. Snažili jsme se eh, ekonomiku oživit. Eh, během už toho prvního roku se nám podařilo navrátit zemi zpátky k růstu. Začali jsme s, eh, zvyšovat vývoz, eh, začali jsme eh, vlastně zažívat situaci dalších a vyšších investic a Lotyšsko skutečně může poskytnout jedny z nejtvrdších a nejpřesvědčivějších číselných údajů a v rámci paktu stability a růstu Eh, tak eh, mám už málo času, eh, ale možná, že bychom to mohli vyřešit bilaterálně. Myslím totiž, že se jedná o zásadní dotaz a ten prvek flexibility opravdu v tom paktu stability a růstu existuje a tento prvek flexibility může a měl by být využíván. Takže kdyby tady ještě existovala nějaká následná otázka, tak bych to během dvou minut zvládla, nebo si to můžeme probrat bilaterálně, omlouvám se. Paní McIntyre, prosím. Děkuji vám. Já jsem tady. Pane Dombrovsky, si, jak už jste prohlásil, uvědomujete si, že mechanismus sociálního dialogu na evropské úrovni by mohl být zcela odlišný od mechanismu sociálních dialogů na úrovni členských států. Sociální partneři mají právo uzavírat celoevropské kolektivní smlouvy, kterým eh, příslušné rady ministrů mohou dát právní platnost. Eh, když je takováto eh, smlouva uzavřena s sociálními partnery, partnery, může rada přijmout nebo odmítnout návrh, ale nemůže ho pozměnit. Na minulém plenárním zasedání Evropského parlamentu jsme přijali zprávu výboru EMPL s názvem eh, Jak může Evropská unie vytvořit příznivé prostředí pro firmy a startup podniky, aby mohly vytvářet pracovní místa. Eh, tato zpráva mimo jiné vyzývala sociální partnery, aby využívali i nástroje inteligentní eh, regulace, aby zvýšili využívání posouzení dopadu při vyjednávání a aby eh, navrhovali eh, legislativní akce směrem k, ke komisi. Jak myslíte, že by mohly být používány nástroje inteligentní regulace na evropské úrovni? Děkuji vám za otázku. Pokud jde o e, sociální partnery a jejich autonomní smlouvy, tak e, samozřejmě e, sociální partneři mají právo uzavřít autonomní smlouvu jak horizontálně na evropské úrovni, a nebo v rámci sektoru. Jakmile takováto autonomní smlouva existuje, a sociální partneři eh, požadují její přetavení v právní předpis. Potom eh, se tím komise bude zabývat eh, a bude na tom pracovat. A posouzení dopadu e, autonomní smlouvy, právě tak jako posouzení dopadu jakéhokoliv jiného legislativního návrhu, musí být provedeno, e, aby byly zohledněny všechny aspekty e, ekonomické i sociální, abychom získali vyvážený návrh a vyvážený výsledek. Já jsem velice eh, ochoten pracovat s paní designovanou komisařkou Tyson eh, také na studiu eh, zprávy vašeho výboru EMPL a budu společně s ní uvažovat o tom, jak posunout dále tento systém autonomních smluv a posuzování dopadu. Děkuji. Děkuji Ulla Törnes ze skupiny ALDE, prosím máte slovo. Děkuji vám, pane, paní předsedkyně. Já mám také otázku ohledně sociálního dialogu. Já jsem zatím velmi spokojená s vašimi odpověďmi ohledně důležitosti sociálního dialogu, ale chtěla bych odkázat na to, k čemu došlo eh, během plenární debaty v červenci, kdy designovaný předseda komise pan Juncker řekl, že považuje za nutné, aby ve všech členských státech existovala minimální mzda a že podnikne akce eh, v tomto směru. Nicméně eh, podle smluv, jak už jste říkal sám, jsou mzdy v kompetenci členských států. Proto bych se vás chtěla zeptat, pane si, jaká opatření učiníte, abyste eh, umožnil sociální dialog a eh, kompetentnost sociálních partnerů, jestliže komise bude podnikat iniciativy v oblasti minimálních mest? Děkuji za tuto otázku. Pokud jde o e, minimální mzdy ve všech členských státech, tak, e, tak zněl návrh e, pana předsedy Junckera, se kterým já také plně souhlasím a hlásím se k němu. A sice, že bychom měli vyzývat a povzbuzovat členské státy, aby zavedli minimální mzdu. A my to můžeme dělat prostřednictvím konkrétních doporučení pro jednotlivé země a také prostřednictvím dialogu s dotečnými členskými státy. Samozřejmě si plně uvědomujeme, že e, existují různé dialogy, socia- různé modely sociálního dialogu a v některých zemích, zejména severských zemích, kde ten sociální dialog je velice silný, e, existuje e, tendence Eh, se domnívat, že minimální mzdu nastavují sociální partneři. My samozřejmě nepůjdeme proti eh, vůli sociálních partnerů, jestliže mezi nimi eh, existuje konsenzu. Ale obecně vzato Evropská komise bude povzbuzovat členské státy k tomu, aby zavedly minimální mzdu. Děkuji. Nyní dávám slovo panu Eduardu Kukanovi z EPP. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane komisaři, já bych chtěl odkázat na jednu z vašich písemných odpovědí, kde jste napsal, že budete pobízet členské státy k tomu, aby Eh, jejich pracovní trhy byly více reaktivní, otevřené a podporující začlenění. Eh, všichni víme, že evropská populace stárne a my musíme eh, zajistit těm, kteří, kterým je přes 50 let a jsou sociálně a ekonomicky činní, musíme jim zajistit nediskriminaci na pracovním trhu. Jak tedy zajistíte, aby tato politika se odrazila v práci? praxi. A jak také zajistíte efektivní spolupráci se sociálními partnery vzhledem ke stárnutí populace? To jsou moje otázky a přeji vám hodně úspěchu a zdaru ve vaší příští práci. Děkuji vám, pane Kukane. Pokud jde o pracovní trh a stárnutí populace. Stárnutí populace je, jednou z hlav, je jedním z hlavních problémů eh, kterým evropský sociální a ekonomický model čení, čelí. Protože eh, abychom eh, udrželi eh, tak stejný model při rostoucímu počtu obyvatel nebo při stabilní věkové struktuře, je jasné, že musíme se zabývat otázkou, jak adaptujeme náš sociální systém, jak adaptujeme systém zaměstnanosti na realitu, a na skutečnost, že Evropa stárne. V tomto ohledu je velice důležité, abychom podporovali a povzbuzovali lidi k tomu, aby zůstali na, pracovní trhu, na pracovním trhu, pokud mohou. A také musíme poskytovat cílenou podporu lidem v předdůchodovém věku, kteří mají často problém najít si práci. Musíme tedy zajistit, aby měli možnost rekvalifikace e, na základě požadavků jejich věkové skupiny a možností na pracovním trhu. Tak, aby mohli zůstat aktivní co nejdéle. aby se účastnili pracovního trhu co nejdéle. Je to velice vážný problém a e, zůstane s námi ještě mnoho let a desetiletí a všichni budeme muset společně pracovat na hledání politiky, která by odpověděla na tento problém. Děkuji, dávám slovo Jutě Steinruck z SD. Pane Dombrovský, já mám nejprve doplňující otázku k vašemu vyjádření ohledně směrnici o vysílání pracovníků. E, co tedy hodláte dělat? Možná, že tlumočení bylo nepřesné. E, paní Tyson nám slíbila, že sociální a ekonomické indikatory e, získají v evropském semestru rovnoprávnost. Vy jste hovořil o posíleném zohlednění ve svém úvodní prohlášení, e, což e, není úplně to tež, jako, pan, jako paní Tyson. Dále, e, Evropská komise tedy nepřes, nepřeposlala radě směrnici, která byla podepsána námi, což spochybňuje roli sociálního dialogu na evropské úrovni. Kdy hodláte eh, přeposlat tuto eh, rámcovou úmluvu radě? Děkuji vám, paní Steinruck. To byly tedy tři otázky. Za prvé, eh, směrnice o vysílání pracovníků. Já souhlasím s tím, co už řekla při svém slyšení Marian Tyson. A sice, že Evropská komise provede zacílenou revizi směrnice o vysílání pracovníků z hlediska rizika sociálního dumpingu. To bude zahrnovat e, například definice, respektive výklad pojmu minimální mzda, výklad pojmu minimální mzda v hostujícím členském státě. E, jestliže jsou tam implikovány určité mezery v zákoně, e, které umožňují obcházení nebo nesprávný výklad, tak já zcela podporuji iniciativu eh, Marian Tyson a budu s ní spolupracovat. Pokud jde o sociální a ekonomické indikátory, už jsem na tuto otázku jednou odpovídal a znovu můžu zopakovat, že zcela souhlasím s návrhem Marian Tyson a jsem zcela ochoten ho podpořit, až ho předloží. Jestliže jsem to neřekl eh, tak přesně stejnými slovy jako Marian Tyson, tak se omlouvám. Eh, pokud jde o eh, kadeřníky, a tu rámcovou úmluvu. Tak to je poměrně komplikovaná eh, oblast, eh, kde existuje eh, kolektivní smlouva a Evropská komise na žádost sociálních partnerů musí připravit odpovídající legislativu a je připravena ji předložit. Zároveň jsme ale obdrželi žádost od deseti členských států, abychom ji nepředkládali. A i v, členských, i v Evropském parlamentu e, ne všechny frakce e, tuto iniciativu bez výhrad přijímají. E, musíme tedy proto spolupracovat s členskými státy na tom, abychom zajistili, že až s touto legislativou přijdeme, tak také získá podporu a bude schválena. Protože dnes ji odmítá deset členských států a mezi nimi takové, eh, které byste nepodezírali ze sociálního dumpingu a podobných eh, problémů. Děkuji. Od Markara za EPP. Máte slovo. Vážený pane eh, designovaný místo předsedo, srdečně vítejte. Děkuji vám také eh, za to, eh, že eh, závěry Evropského parlamentu k převedení všech nouzových konstrukcí na úroveň společenství obhajujete, včetně trojky pro vás eh, očividně eh, je důležité, eh, aby sociální záležitosti zde byly zohledňovány. Jaké další kroky si myslíte, že jsou třeba přijmout u hospodářské a měnové unie? Jste pro Evropský měnový fond a dalšího rozšiřování a chcete také tu studii, kterou jste Eh, oznámili, jak použít jako základ evropského sociálního dialogu? Děkuji vám, pane Karasi. Tak to bylo docela dost otázek. Začnu eh, od prostředka a jestli z eh, ESM se stane Evropský měnový fond. Původně jsme hovořili o nějakém Evropském měnovém fondu už eh, jsem o tom neslyšel v poslední době. SM je eh, vytvořen, eh, tedy je etablován a jako střednědobou prioritu bychom měli zvážit zařazení ESM do rámce společenství. Teď je to v rámci mezivládním. Měli bychom pracovat společně s příslušnou změnou smluv na tom zařazení jeho do eh, rámce společenství. Měli bychom co nejvíce eh, spolupracovat tedy v rámci společenství. A řada z těch mezivládních věcí, které jsme dojednali mezi, tedy v mezičase, by měla být zařazena do tohoto rámce. Týká se to také otázky makroekonomického řízení. Jak už jsem o tom hovořil, je to velmi složitá věc. Máme teď eh, různé eh, postupy pro to makroekonomické vládnutí a měli bychom se snažit je nějak učesat, zracionalizovat, tak, aby bychom měli eh, univerzálnější, komplexnější a snáze pochopitelný rámec. Myslím, že tady v rámci této, eh, tohoto eh, přehodnocení těch, té makroekonomické praxe bychom měli postupovat ve spolupráci s našimi sociálními partnery. Děkuji. Děkuji, teď Agnes Jongerius za SAD. Děkuji. Já jsem tady. Zeptám se nizozemsky. Pane Dombrovsky si, už jste dříve hovořil o vyvažování hospodářské a finanční politiky a sociální eh, politiky a k tomu se chci zeptat i já, protože v poslední době se stále eh, více hovoří eh, ve vyjádřeních Evropského soudního dvora mm, ve prospěch hospodářské svobody, což jde na, na úkor eh, sociálního pokroku a sociálních svobod. Já eh, si myslím, že je tady například velmi znepokojující eh, rozhodnutí Evropského soudního dvora, které se týká mm, mm, národních minimálních mest. Tam je řečeno, že se to nesmí, že to jde proti pravidlům pro hospodářskou svobodu pokud eh, je ta práce stanovována, tedy eh, poskytována eh, pod mm, dodavateli, subdodavateli z jiných členských států. A tady máme hm, také neustále větší nárůst té samostatně výdělečné činnosti a hm, místo zaměstnanosti. Jak vy chcete vyrovnávat hospodářskou svobodu a tyto sociální záležitosti? A jak eh, si v této, eh, co si myslíte v této věci o eh, protokolu o sociálním, o protokolu o sociálním pokroku? Děkuji. Zásadně pokud jde o vývoj na trhu práce, posledních letech a dokonce desetiletích se zjevně eh, vytváří hm, dvouvrstevný trh práce. počet eh, těch nových forem, jako jsou ty uh, nulové kontrakty a uh, takový ten uh, švart systém, kterým se um, má obcházet stávající legislativa to je, těch je celá řada. Takže to musíme řešit. Musíme spolupracovat se členskými eh, státy na eh, zlepšování té flexicurity, jak se tomu říká, flexi bezpečnosti, a zároveň eh, zavírat ty stávající mezery v legislativě, které umožňují například takovéto fiktivní samozaměstnávání a další eh, podobné praktiky. Takže my jsme ochotni na tom pracovat a zabývat se tím, jak eh, by mohly být tedy práce eh, uniformnější a ne, aby byly dvouvrstevné, kde někdo bude dobře chráněný a někdo nebude vůbec chráněný. Pokud jde o rozhodnutí Evropského soudního dvora, jako zástupce Evropské komise já pravděpodobně eh, se nebudu zapojovat do eh, připomínkování nebo do spochybňování eh, rozhodování Evropského soudního dvora. Prostě to musíme respektovat a implementovat jeho rozhodnutí a zároveň se musíme zabývat tím, jak náš rámec stále zlepšovat. Děkuji a nyní má slovo Ivana Maletič za EPP. Zahvaljujem předsedá. Děkuji vám, paní předsedající. Pane Dombrovsky, jsem opravdu velmi potěšená, že jste navržen na post místo předsedy Komise pro hospodářskou a sociální politiku. máte e, ty vědomosti a ty zkušenosti e, jako bývalý premiér Lotyšska, kterých je k tomu zapotřebí. A jsem si jistá, že máte odvahu i odhodlání. A e, já jsem s vámi spolupracovala, spolupracovala jsem s řadou vašich expertů, když jsme se v Chorvatsku snažili se maximálně e, dobře zhostit využívání fondu. Byla jsem vždy velice, velice e, do, příjemně překvapena e, tou kvalitou spolupráce. Teď jde o ta doporučení specifická pro země a sou, politiku soudržnosti. A za druhé, máte nějaký, nějakou představu, jak by se vyřešil problém s platbami nových členských států, u těch sdílených rozpočtů. To je jeden z, jedna z velkých překážek. Děkuji vám za ty dotazy o lepším propojení těch specifických doporučení pro jednotlivé státy a politikou soudržnosti. Já musím říct, že to je právě to, k čemu teď ve velké míře dochází. Členské státy vyjednávají své dohody o partnerství a operační programy s Evropskou komisí a jednou z priorit Evropské komise při těchto jednáních je právě zajistit, aby e, financování soudržnosti e, se tedy rovněž eh, zohledňovalo ta doporučení a bylo nacílené směrem k lepšímu hospodářskému eh, rozvoji, směrem k vytváření pracovních eh, míst a tím chci říct, že Evropská komise také vždy zdůrazňuje roli Evropského sociálního fondu, který má možnost řešit sociální problémy v zemích. A teď k těm platbám tak to musím říct, že to je e, už mimo můj přímý e, e, mou přímou odpovědnost, to je spíš otázka pro kolegyni Georgievu, ale je jasné, že tady máme jasný problém, rada ta, ty platby blokuje a snaží se ty závazky snížit pod rámec toho, co bylo dohodnuté v rámci víceletého finančního rámce. A je tady mezi eh, institucionální dohoda a Evropská komise i Evropský parlament by měli více tlačit na to, aby i Rada dodržovala e, ustanovení mezi institucionální dohody, abychom tady nevytvořili opravdu krizi v těch platbách. Je to závažná věc. Javier López je další, e, frakce SD. Prosím. Dobré odpoledne. Víte velice dobře, či měl byste vědět, že e, reformní plány předložené trojkou v posledních letech měly velice závažné důsledky došlo k výraznému snížení veřejných rozpočtů, měly také hrozivé sociální důsledky. Vy jste říkal, že některé země jsou na tom lépe, ale já chci připomenout, že jsou tady jiné země, které jsou na tom hůř než před těmi čtyřmi lety. A musím říct, že bych mohl uvádět celou řadu eh, konkrétních příkladů a také nedostatek demokratického vládnutí. Předseda Juncker eh, prohlásil, prohlásil, že eh, chce eh, také provádět eh, studie o sociálních dopadech, o sociální politiku se zajímá, ale já se chci zeptat na něco konkrétního. V čem budou spočívat ty plány sociálního hodnocení? Já bych chtěl vědět přesně, o čem tady mluvíme. A za druhé bych rád věděl, zdali to nebudou pouze slova, po kterých nebudou následovat žádné, žádné skutky. Ptám se, zdali E, pokud nějaká hodnocení ukáže, že tady prostě dochází k negativním krokům na sociální, e, ve sociální sféře, tak vy ten příslušný návrh stáhnete? Můžeme tomu věřit? Děkuji. Děkuji za tuto otázku. Během tohoto slyšení jsme už diskutovali, a to poměrně obšírně, o otázce e, rozhodnutí, která jsme museli učinit, když jsme se snažili vymanit se z krize a o tom, jak trojka E, svými rozhodnutími e, ovlivnila či neovlivnila zaměstnanost a e, sociální důsledky. Role a cíl nové komise je korigovat stávající stanovisko a přijímat taková rozhodnutí, která by zohledňovala nejenom finanční udržitelnost, ale rovněž rozhodnutí, která by v sobě i obsahovala ten sociální prvek. A právě proto jsem hovořil o těch studiích o sociálních dopadech hradech. Eh, pan eh, předseda a paní eh, Tyson a další budou v tomto směru spolupracovat a já jsem připraven spolupracovat s úplně všemi, aby tento závazek nezůstal pouze slovem na papíře. Děkuji vám. Děkuji. Dám teď slovo Hanci Pekerovi z EPP werter eh, Kollege Dombrovskis. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně. Eh, jakožto eh, rakouský poslanec výboru EMPL vítám, co jste řekl k tématu sociálního dialogu a k roli sociálního partnerství v budoucnosti evropské politiky. Ale mnoho problémů evropské sociální politiky trpí principem subsidiarity, tím, že jsou za ně odpovědny členské státy. Mohl byste si, uměl byste si představit posílení evropské efektivity, tedy takzvaný bench learning a právě tak eh, výměny osvědčených postupů mezi jednotlivými státy. Um, umíte si tedy eh, představit důsledky tohoto pro svou vlastní eh, zemi? takovýmto konkrétním důsledkem by mohlo být závazné, zavedení závazných pravidel v evropské politice. Vy jste to v, Lit, v Lotyšsku uvedl do praxe. Děkuji vám za tuto otázku. Pokud jde o e, subsidiaritu, tak je poměrně jasné, že toto je e, jeden ze základních e, pilířů fungování Evropské unie. Tedy pouze ta rozhodnutí, pouze ty problémy, které je nejlépe řešit na evropské úrovni, se řeší na evropské úrovni, tam, kde je jasná e, evropská přidaná hodnota. A úmyslem komise samozřejmě je plně dodržovat princip subsidiarity. Pokud jde e, o výměnu e, osvědčených postupů, tak přejímání zkušeností z jiných členských států eh, Evropská komise aktivně podporuje a eh, v celé řadě iniciativ, eh, například v oblasti profesní kvalifikace a dovedností, tady určitě má cenu si brát příklad z německého a rakouského systému podvojného vzdělávání. To je téma, ze kterého i ostatní členské státy by mohly přejímat jednotlivé prvky. Eh, jeden z hlavních problémů našeho pracovního trhu jsou mimo jiné nesrovnalosti v dovednostech. Mladí specialisté, kteří jsou připraveni naším školským systémem, nedisponují vždy tím, co od nich žádá trh práce. Musíme tedy usilovat o lepší propojení mezi dovednostmi a požadavky pracovního trhu. Nyní dávám slovo eh, panu Georgi Pirinskému z SD, prosím. Děkuji vám. No, pane dezignovaný místo předsedo komise, směrnice o eh, s, s o společnostech, o jednom zaměstnanci, které jsou součástí balíčku pro řízení, zcela opomíjí záruky základních práv zaměstnanců, jako je právo na informace, právo na konzultace a na účasti za této situace budete uvažovat o stažení této směrnice a e, předložení e, konkrétního návrhu, e, jak od, úplně odstranit tuto nebezpečnou díru ve stávající směrnici. Zahájíte konzultace se sociálními partnery a nebudete znovu předkládat podobný legislativní předpis, pokud nebude zcela zaručeno dodržování práv zaměstnanců. Děkuji vám za tuto otázku. Pokud jde o ten základní princip nové komise, ten už tu zazněl mnohokrát. A tímto principem je posilování koherentnosti mezi ekonomickými a sociálními politikami, tak abychom zajistili ochranu mimo jiné i zaměstnanců. Eh, já se omlouvám, ale eh, nyní nemůžu eh, komentovat tu konkrétní směrnici, ale velice rád se podívám na toto téma a nechám si poradit od designované komisařky pro eh, ekonomické a sociální věci, paní Tyson, a jestliže tam existují nebezpečné díry v zákoně a jestliže je objevíme, eh, tak eh, komise bude schopna stáhnout tuto iniciativu pan předseda Juncker, Juncker prohlásil, že i v rámci programu REFIT který se zabývá lepší legislativou, že tady vidí možnost stáhnout několik legislativních návrhů. My tedy proskoumáme tento konkrétní příklad. Já se omlouvám, že k této konkrétní směrnici se teď vyjádřit nemůžu, ale společně s paní Tyson jsem ochoten se touto otázkou zabývat. A poskytnu vám potom bilaterálně doplňující odpovědi. Děkuji vám. Nyní dostává slovo paní Eva Paunová z EPP. Děkuji, pane Dombrovsky. Já vás tady velice ráda vidím jako dezignovaného místopředsedu komise. Já jsem se s vámi už několikrát setkala na samitech EPP, kde jste velice dobře demonstroval eh, účinnost eh, svých reform, které umožnily vaší zemi přijmout euro. Eh, domnívám se, že má země Bulharsko se bude velmi nadšeně řídit tímto pozitivním příkladem, jak se ukázalo nedávno v parlamentních volbách, kdy na naše strana sklidila eh, značné vítězství. Eh, já bych eh, ráda znala váš názor na jedno téma, které je klíčové nejen pro mou zemi, ale i pro celý evropský projekt. Ohrožení nebezpečí takzvané dvoukolejní Evropy se už několik let vznáší nad Evropou, zejména od dob finanční krize a pokračující integrace eurozóny. Jak hodláte zajistit jakožto člen komise, že e, integrace eurozóny nepovede k dezintegrace celé Evropské unie a k podkopání schopnosti členských států e, účastnit se e, rozhodování, které má vliv na jejich ekonomiku. Výborně, děkuji za tento dotaz. V úvodu už jsem zmínil nutnost, aby Evropská unie se prostě snažila zapojit co nejvíc všech 28 členských států a zároveň jsem říkal, že je nutné, aby eurozóna zůstávala otevřená a byla připravená eventuálně přijmout nové členy. Zároveň je také třeba ukázat eh, efektivní fungování vnitřního trhu Unie, a teď myslím vnitřní trh Unie 28. To znamená eh, samozřejmě, že tady jsou určité politiky, určité eh, skutečnosti, které se dotýkají eurozóny, protože ta združuje země eh, sdílející stejnou měnu. Zároveň ovšem eurozóna by se neměla stát nějakýmsi exkluzivním klubem, něčím, co by vlastně E, narušovalo vnitřní trh Unie. To znamená, že ta rozhodnutí, která se týkají e, Evropské unie a jejího vnitřního trhu, ta musí být přijímána 28, to je jednoznačné a komise toto samozřejmě bude sledovat a podporovat. Děkuji a e, teď je na řadě Maria Chodek z, z SND. Pane komisaři, já si myslím, že pokud chcete opravdu krizi překonat, tak je třeba přeskupit priority. A myslím, že nejvyšší prioritou pro nadcházející období by mělo být investování a vytváření pracovních míst spíš než slabá fiskální konsolidace. Takže já se ptám, zdali si myslíte, že je možné, aby pro následující eh, vlastně ty doporučení pro jednotlivé státy a e, to schrnutí e, růstu výroční byly tyto dvě priority stanoveny. A pak je tady ještě otázka toho principu flexibility v e, paktu stability a růstu. Zdali je to možno dát do nějaké součinnosti. Dobře, děkuji za tuto následnou otázku. Jak už bylo také jasně řečeno, v mém úvodním slově, prioritou Evropské komise eh, je investování, růst a pracovní místa. Je to taková troj jediná eh, priorita a to také bude začleněno do těch eh, Growth National um, Annual Surveys a tak to také vnímá předseda a mý kolegové. A pak eh, prvek flexibility v aktu stability a růstu. My víme, že je tady celá řada oblastí, kde je možno tuto flexibilitu využívat eh, v těch různých preventivních eh, krocích, kdy, dejme tomu, je růst pod nulou a potom dokonce kolem minus 4%, eh, minus půl a minus 4%. To jsou prostě otázky, eh, situace, kdy nedochází eh, k přizpůsobení nebo je oddálená. Pak je tady zase ustanovení o strukturální reformě, má ta, jsou tam určité bezpečnostní páky, ale jsou tady prostě určité možnosti, a je tam také ta e, obecná e, doložka o možném nevyužití těchto opatření a fiskální e, přizpůsobení může být zpomaleno či, e, dejme tomu, na určitou e, chvíli pozastaveno právě v důsledku té velice negativní ekonomické situace konkrétního státu. Takže ten princip flexibility tady existuje. Je jasný, že je jasně přítomen v tom paktu stability a růstu a bude vlastně využívá rovně e, v případě všech členských států. Děkuji. A teď je tady na řadě pan Langen, který bude posledním řečníkem. Děkuji, pane Dobrovsky, si. Myslím, že jste ukázal, že eh, eh, jste schopen přesvědčit svým vlastním eh, jednáním ve své vlastní zemi. Reformy a úspory vedly k růstu. Ty reformy, které se teď oznamují, jako je další zadlužování nebo používat ESM na investice, čili náš zatím nedokončený eh, měnový fond. To jsou všechno eh, recepty, které něco slibují, ale eh, nepomohou. Já na vás mám stejnou otázku jako na pana Moskovičiho. Jak vidíte ta pravidla pro případ konfliktu? Mm, podle pana Moskovičiho a pana Domoroviče bude, bude možné dělat návrhy jenom s vámi společně. A jak se budete Potom, eh, pokud se chcete zasadit o vystoupení eh, eh, z eurozóny, tom by se museli změnit, změnit mm, smlouvy. Ale podívejte se, Švédsko to plní všechny podmínky, ale nevstupuje. Tak nechcete vyjasnit ty podmínky pro takovéto případy? Ještě jednou vám děkuji za tuto otázku. Myslím si, eh, že pokud jde o rozložení práce mezi eh, mnou a designovaným komisařem Moskovičem, my určitě eh, hodláme pracovat jako tým. Velmi hm, úzce spolupracovat. A já svoji roli vnímám jako roli koordinátora, nikoli jako roli někoho, kdo dohlíží nebo by se pokoušel Eh, v drobnostech řídit eh, práci jednotlivých komisařů. My už jsme se o tom bavili s designovaným eh, komisařem Moskovičem o té otázce vnějšího zastoupení a společných koncepčních návrhů. Je zřejmé, že komise, nebo že ten komisař odvádí svoji práci, ale zároveň by měla být možnost, aby Eh, místo předseda už do toho mohl vstoupit eh, v nějaké rané fázi tvorby návrhu, abychom mohli říct, že je to společný návrh. To je ten základní eh, princip a naše týmy v tuto chvíli pracují na konkrétnějším popisu, který by měl tedy přijít v první polovině toho mandátu. Pokud jde o země mimo eurozónu, včetně Švédska. Tak my samozřejmě tu situaci ve Švédsku eh, známe. Známe ten negativní výsledek eh, referenda a víme, co eh, říká smlouva v tomto ohledu. Ale je jasné, že komise nemůže nutit žádnou zemi, aby vstoupila do eurozóny. Myslím si, že eurozóna by měla být otevřena měla by být ochotná přijímat nové členské eh, státy. Ale eh, asi bychom opravdu neměli nutit někoho, jiného, nikoho dovnitř, kdo nechce vstoupit. Eh, tak jako švédka bych za to mohla mimořádně poděkovat, říká paní předsedkyně. Každopádně děkuji všem poslancům za zajímavé dotazy. A děkuji vám, pane eh, Dombrovsky, si za vaše odpovědi. Nyní eh, dostanete eh, slovo na pět minut na to, abyste mohl stručně uzavřít. Čili ještě posledních pět minut před koncem zasedání máte slovo. Vážení poslanci, vážení eh, kolegové. Chtěl bych vám poděkovat eh, nejdříve eh, za tuto příležitost vyměnit se s vámi názory o řadě otázek, na které jste se ptali, na které bude třeba ještě dále pracovat. Každopádně já jsem ochoten úzce spolupracovat s Evropským parlamentem, jelikož jsem sám poslanec Evropského parlamentu a budu se zabývat tím, jak řešit výzvy, kterým čelíme. Myslím, že vám ještě pořád dlužím jednu odpověď. Slyšel jsem tady určitou kritiku, že jsem nemohl na to zareagovat během těch dvou minut. Ohledně e, těch chyb, e, které e, jsme udělali v Lotyšsku při řešení krize. Myslím si, že určité odpovědi můžete nalézt v doporučeních pro konkrétní zemi, pro Lotyšsko. Je tam celá řada věcí k doporučení eh, posílení eh, energetické nezávislosti, zejména v tomto geopolitickém kontextu, to je velice důležité, eh, řešení příjmové nerovnosti, včetně změn daňové politiky, posílení soudního systému, řešení insolvenčních problémů. My jsme eh, zjistili určité nedostatky, eh, které bylo Lotyšsko mělo řešit a velice doufám, že nová vláda, eh, která bude teď vytvořena, protože jsme měli před pouhými dvěma volbami, Eh, volby eh, bude schopna eh, tato doporučení si získat a bude schopna řešit tyto velice vážné výzvy, které, kterým Lotyšsko čelí. Pokud jde o práci nové komise, musím znovu to zdůraznit. Jedná se o novou strukturu. Ne všechno je tedy vyladěno až do posledního detailu ale eh, po eh, konzultacích s designovaným komisařem jsme připraveni eh, spolupracovat v duchu spolupráce. A chceme spolupracovat jako tým, když samozřejmě jsou komisaři delegováni z, z různého politického pozadí, z různého politického zázemí. Nicméně musíme zajistit, aby se Evropa eh, posunula vpřed a řešili jsme otázky, eh, které opravdu lidem leží na srdci. To jsou otázky eh, růstu, zaměstnanosti, mzdového vývoje, evropského hospodářského sociálního modelu. Takže znovu ještě jednou děkuji vám za tohoto slyšení a budu se s vámi těšit na úzkou spolupráci i do budoucna. Děkuji. A jenom několik dalších eh, poznámek k dalšímu postupu. Proběhne eh, společné zasedání eh, k hodnocení mezi předsedou Ekonu a koordinátory, které proběhne v 7 hodin dnes večer v ASP 3G2. Pokusíme se přihlednout ke všem různým ohledům, které budou v hodnotícím dopise. Návrh tohoto dopisu bude rozeslán někdy 10 eh, hodin večer dnes. Lhuta pro připomínky eh, k tomuto dopisu je 9 hodin zítra ráno, čili 7. Eh, října. Je doporučeno, aby jenom jeden koordinátor za skupinu jednal i jako kontaktní skupina za, nebo kontaktní osoba pro komunikaci a já žádám koordinátory pro zaměstnanost, aby přišli sem abychom se mohli pobavit, co uděláme teď ve výboru pro zaměstnanost. Takže eh, výboři pro, koordinátoři pro zaměstnanost, prosím, postupte sem ke mně. Děkuji vám každopádně, pane eh, Dombrovsky, a děkuji eh, všem přítomným poslancům, kteří kradli inteligentní a fascinující otázky nám všem. Děkuji.